Jillian. So, good morning. They... Dobré dopoledne, dámy a pánové, milí a vážení kolegové. Vítám vás zde všechny. Nyní bych vás rád požádala, abyste se nám zde posadili. Vítejte na zasedání parlamentního výboru výboru pro zahraniční záležitosti společně s představiteli národních parlamentů eh, se zástupci výboru pro evropské záležitosti a zahraniční věci. Jsme nesmírně rádi, že zde vidíme tolik představitelů národních parlamentů, kteří přijali naše pozvání a účastní se posledního zasedání v tomto volebním období, posledního zasedání tohoto typu. A je tomu i tak, že se jedná o poslední zasedání výboru pro zahraniční záležitosti v tomto volebním období. Rozhodli jsme se, že se budeme věnovat třem tématům, které všechny souvisí se zahraniční politikou, bezpečnostní politikou a všechny jsou výzvami. Nejdříve navrhuji, abychom se krátce věnovali ve vlastním kruhu otázce posílení zahraniční bezpečnostní politiky a důvody, které podporují hlasování kvalifikovanou většinou a otázkách eh, společné zahraniční politiky. Druhým dnešním tématem bude výměna názoru s hlavním vyjednavačem EU k otázkám Brexitu Michelem Barnierem. Pokud si uvědomíme, jak dopadlo včerejší hlasování v britské sněmovně, nelze ho načasovat lépe. A třetím tématem je budoucnost rozšíření a sousedské politiky, výměna názorů s komisařem pro evropskou politiku sousedství Johannesem Hánem. No a posléze vás všechny zveme na pracovní oběd, kde se budeme věnovat obecně otázce organizování těchto meziparlamentních zasedání. Začneme tedy prvním ze tří bodů. Já připomenu, že každý rok eh, Rada schvaluje zprávu o e, bezpečnosti na další rok a parlament pak e, sám vydává usnesení ze svého pohledu. Jsme pak schválili 12. prosince velkou většinou vlastní rezoluci. Tam se věnujeme celé řadě výzev, které stojí před EU v současné době a rovněž otázce posílení zahraničně bezpečnostní politiky. Například žádáme o bezpečnostní rady EU která by se tomu mohla věnovat. Eh, prezident Macron a kancelářka Merkelová toto výslovně sami podpořili. Posléze rovněž bychom rádi, aby se zlepšilo rozhodování a posílilo hlasování kvalifikovanou většinou. To je standardní postup u většiny evropských politik, jak jistě víte. A já chápu, že se zde jedná o velice citlivou záležitost a proto zrušení principu jednomyslnosti není nekontroverzní, přesto však Evropská unie se dokáže stát skutečnou globální silou, pokud se dokážeme shodnout na eh, společném jmenovateli, tom nejzákladnějším. A mě by zajímaly názory vašich národních sněmoven k této záležitosti. Já jsem pevně přesvědčen, že většina poslanců Evropského parlamentu v současném prostředí, kdy čelíme mnohým mnohovýznamným, nejasným a zároveň i stále konkrétnějším hrozbám, chce hájit své zájmy a hodnoty a dozrála k momentu, kdyby měla vzít osud do svých rukou a věnovat se otázkám bojů, mocností a i e, nějaké zprávy takovýmto způsobem. Máme tam pak e, diskusi ve vlastním kruhu vyčleněnou. Já se na vás obracím s otázkou, jakým způsobem by se Evropská unie měla transformovat, aby byla schopná reagovat na dnešní výzvy a jak nahlížíte obecně na otázku většinového hlasování a případně na um, záležitosti, které se pojí s nadcházející volební kampaní eh, technicky ještě k tomu poznamenám, máme kartičky, kde se můžete hlásit o slovo a obvyklým způsobem se nám o slovo budou hlásit naši vlastní poslanci. A už zde mám prvního řečníka. To je tedy vše z mé strany. Vítejte v Bruselu ještě jednou a dávám slovo kolegovi panu Kaunincovi z Lotyšska. Děkuji vám. Jsem rád, že zde mohu být. Jeden z důležitých aspektů společné obrané politiky Evropské unie je spolupráce s NATEM. Doposud se jednalo o úspěšnou záležitost. Máme tam mnohé kontaktní body. Já nyní mám určité obavy, totiž nedostatek podpory, které se nám dostává z Washingtonu, ze Spojených států ve smyslu spolupráce mm, s EU. A já se táži, jakým způsobem to může ovlivnit naši spolupráci s organizací NATO a jakým způsobem jsme schopni ovlivnit ty, kteří rozhodují ve Washingtonu, aby se věnovali dobrým plodným vazbám jak s EU, tak s NATEM. Je třeba se tomu věnovat silněji, je třeba se snažit působit na think tanky, na média, na kongresmany, abychom zdůraznili profil a váhu vztahu s Evropskou unii. Děkuji vám. Nejdříve uděláme takové kolečko všech, kteří chtějí se této diskuse účastnit a pak se budeme věnovat konkrétním tématům. Nyní tedy dávám slovo panu Hadži Georgiu z Evropského parlamentu. Mέρα Dobré ráno. Já bych chtěl přivítat kolegy z národních parlamentů. Nejprve dovolte, abych řekl, že tady není žádný zástupce kyperského parlamentu, takže něco z toho, co řeknu, je také odrazem stanovisek kyperského parlamentu. Můj eh, všeobecný názor je, že Unie může hrát důležitou roli na celosvětové mm, fóru. Nejsem ovšem velmi optimistický eh, myslím, že bychom mohli hrát významnější roli kdybych se, kdybychom se vypořádali se svými vnitřními problémy, kdyby tady existovala skutečná solidarita mezi členskými státy a e, kdyby se nám podařilo prosadit to, že členské státy eh, připustí, eh, že eh, přistěhovalci, uprchlíci by měli být redistribuováni podle velikosti zemí. Za druhé je také důležité, aby Evropská unie se nejprve pokusila vyřešit problémy se ekonomikou, s demokracií, pokud by se jí podařilo Eh, učinit přítrž, eh, zastavit eh, ta populistická hnutí, která jsou na vzestupu. Takže si myslím, že bychom se nejprve měli obrátit do sebe, zabývat se sebou a potom budeme moci toho udělat více na mezinárodní scéně. A teď se dostávám k otázce kvalifikovaného větši, hlasování kvalifikovanou většinou v radě. Pro mě osobně to je zatím stále nejasné e, o jakých e, konkrétně otázkách tady hovoříme. Zdali hovoříme o celé politice zahraniční a bezpečnostní, a nebo o, pouze o některých aspektech. Tady bych chtěl vyjádřit stanovisko kyperského parlamentu Kypr a další men, malé členské státy a novější členské státy Unie si dělají trochu hlavu z této možnosti, protože pro malé e, členské státy by to především pro ně znamenalo, že se vlastně příliš eh, ve skutečnosti nepodílejí na tom rozhodovacím procesu. Děkuji. Děkuji. Další je na řadě pan Cingelis z Litvy. Prosím. Yeah. Press the red button. Ja, das habe ich, ja. Ja, liebe Kollegen. Ano, milí kolegové. Já bych k tomu rád něco dodal, co zde zaznělo. Rád bych zdůraznil, že v těchto turbulentních dobách je třeba skutečně budovat či dále posilňovat ten transatlantický most. To, co zde položil jako otázku kolega, tak tu otázku musíme ještě rozšířit na otázku bezpečnostní politiky obecně z pohledu Evropské unie. Ty plány dalších kroků v této politiky nemohou nikdy směřovat proti našemu transatlantickému spojenectví. Nesmíme vše verbalizovat z pohledu určité konfrontace mezi námi a Trumpem. To skutečně není potřeba. Z našeho úhlu pohledu musí být prioritou bezpečnost ve vazbách s Kanadou, s USA i s Austrálií a Evropskou unii. Právě v tomto smyslu musíme na se spojenectví posilňovat a musíme se postarat o to, aby naše bezpečnostní politika nikdy nebyla vykládána či zneužívána jako nástroj, který by směřoval proti těmto spojencům. A zároveň, pane McAllistere, bych ještě zde rád zmínil své zklamání, které se váže s eh, Radom Evropy, kde máme čtyři eh, kandidáty na generálního tajemníka a tam dva byli vyňati z toho seznamu a nebyla dana možnost eh, pr- premiérovi Andrusovi Kopirusovi, aby byl kandidátem na to interparlamentní schromaždění a aby byl takto uveden. Po nedávných dvou měsících mm, po těch ujištěních Evropské unie, že tam budou všichni čtyři kandidáti, to zde nebylo naplněno a premiér Kopirus byl ministerským předsedou 8 let a vždy byl přesvědčeným liberálem i v dobách krizových, i v dobách rozpočtových tlaků a my jsme nikdy neopustili evropské hodnoty. A já jsem na výsost zklamán, že premiér Kopirus uslyšel, že nemá právo kandidovat v interparlamentním shromáždění Rady Evropy. Děkuji. Děkuji za váš příspěvek. Vždy střídáme jednoho poslance Národního parlamentu a jednoho poslance zde Evropského parlamentu a tedy panu kolegovi Štětinovi dávám slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych rád využil přítomnosti eh, poslanců z národních parlamentů a upozornil je na to, že u nás, umyslně říkám u nás, eh, na Slovensku, ve střední Evropě, jsme zvolili novou prezidentku. Byla zvolena 58% eh, hlasy před několika dny. A celá řada komentářů na Slovensku i v České republice hovoří o tom, že zvolení nové prezidentky by mohl, zača- eh, by mohl být začátkem konce eh, Vyšegrádské čtyřky. A já bych rád poprosil, poprosil představitele Slovenska, Česka, Polska a Maďarska, kteří jsou tady s námi přítomní, co si myslí o osudu Visegrádské čtyřky i nadále. Děkuji za pozornost. Děkuji. Dalším řečníkem bude pan Šíde z Rakouska. Děkuji, pane předsedo a krásné dobré ráno k tématu zahraniční politiky. Tady se domnívám, jako první věc, kterou musíme zdůraznit, je společná zahraniční politika, co by EU. A obraná politika, to je pouze podnožina této zahraniční politiky. Často je to v těch diskusích přesně naopak a já to považuji za uh, hrubou chybu. Za druhé, mně připadá velice smutné, že Evropská unie dokonce i v otázkách lidských práv se nedokáže vyjadřovat jedním společným hlasem ani v Evropském soudním dvoře, ani na půdě OSN. To je takové svědectví mm, chudoby, myšlenkové chudoby a nedostatečnosti Evropské unie a tady mm, potom mm, se snažíme to řešit většinovým rozhodováním a přitom by to mělo být středobodem naší humanity, naší humánní zahraniční politiky a našeho usilování o mír. Děkuji kolegovi Šídovi. Další je Petr Ostolevičos. Děkuji, pane předsedo. Eh, ano, eh, jelikož eh, jste se o tom zmínil, tak ano, je to skutečně poslední zasedání výboru AFET v tomto volebním období Evropského parlamentu a jménem ALDE bych rád vyjádřil naše uznání za všechny příspěvky eh, eh, našich předsedů eh, Elmara Broka, které tlačily ty základní principy Evropské unie ku předu ve velmi významném období evropské a globální politiky. A vám, Davide, Eh, chci poděkovat za to, že eh, pokračujete eh, v této práci velmi dobrým způsobem a důsledným způsobem. Je tady celá řada důležitých institucí, které musí fungovat jako jeden celek a Evropský parlament z nich tvoří pouze jednu část. Pane předsedo, mám otázku. Do jaké míry v tuto chvíli Eh, v tom období od roku 2014 do roku 2019. Eh, spolupráce s vysokou představitelkou dosáhla nových výšin, nové kvality a do jaké míry tady eh, myslíte, že můžeme uvažovat o nějakých nových způsobech, jak zlepšit naší spolupráci? Já bych tady chtěl sformulovat nějaké otázky. Je tady to, že se prostě je, ne stejně stejně vnímají nebo vnímali eh, různé eh, situace v Evropě a v světě. Některé skutečnosti, některé události si vyžádali mnoho eh, návštěv na jedno místo a jinde, kde by se možná dalo očekávat, že z naší strany bude učiněno více, těch návštěv a toho, té pozornosti z naší strany bylo méně. Takže jak byste hodnotili spolupráci spolupráci s vysokou představitelkou a do jaké míry si myslíte, že můžeme e, být optimističtí do toho budoucího období. Předseda, děkuji. Další z národních parlamentů, Zolt Nemet z Maďarska. Thank you, David. Děkuji, Davide. 155 e, je mé číslo e, sedadla zde v tomto sálu. Ještě jednou děkuji za to, že jste nás pozvali a doufám, že tento formát spolupráce mezi národními parlamenty a vaším výborem bude i nadále pokračovat. E, bylo to iniciováno vaším předchůdcem Elmarem Brokem a vy jste v tomto pokračoval, za což vám velice děkuji. Co se týče dokumentu, o kterém tady diskutujeme, tak já si myslím, že je velice legitimní vznést otázku, do jaké míry můžeme společnou zahraniční a bezpečnostní politiku zviditelnit. Do jaké míry ji můžeme učinit efektivnější eh, jménem Evropské unie. Nemáme zase toho až tolik, na co bychom mohli být v tomto směru hrdi. Bohužel za těch posledních několik let se Evropská unie nenechala moc vidět Eh, Evropská unie spíš eh, šla za těmi událostmi, než aby eh, se k ním stavila proaktivně. Stala se unii, která se zahleděla do sebe, bohužel. A my jsme měli prokázat mnohem větší vůdcovské schopnosti. A tento leadership jsme nebyli schopni ukázat, takže tato introvertní pozice Evropské unie, tento přístup Evropské unie je něčím, co vnímám jako velice problematické eh, výzavý eh, problému, které eh, tady máme všude kolem, v našem nejbližším soutěži ti, sousedství. Podívejme se na západní Balkán či východní sousedství. Nechci jít do větších podrobností v těchto věcech, ale myslím si, že bychom měli, celá řada z nás, také přemýšlet o tom, jaké výzvy se staly za posledních pár let výraznějšími, vážnějšími. Já vnímám eh, pozitivně tento dokument, vítám ho, je to profesionálně odvedená práce, myslím, že musíme být inovativní a nalézat nové formáty, abychom posílili společnou zahraniční a bezpečnostní politiku a společnou eh, eh, bezpečnostní a obranou politiku a je tady také otázka Evropské bezpečnostní rady, jak by měla vypadat, to mně připadá jako velká výzva. Potřebovali bychom více podrobností. A k kvalifikované většině, eh, tak tady mám negativní stanovisko. Chci to jménem Maďarska říct jednoznačně. Naše zkušenost v zahraniční politice, v otázkách, které se k ní vztahují eh, a v souvislosti s tím s hlasováním kvalifikovanou většinou je negativní. Eh, musím říct, že když jsme měli rozhodnutí například o relokačních eh, kvótách, eh, které bylo nekvalifikovanou většinou. To vedlo, pardon, kvalifikovanou většinou a bylo to, eh, byl toho důsledkem velmi negativní ohlas v Evropské unii. Jsou jiné způsoby, jak dosáhnout kompromisu. I v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky máme eh, jmenování eh, zvláštních zástupců, eh, které se odhlasovává kvalifikovanou většinou. Je to e, v pořádku. Je tady třeba e, řecký ministr, který je obviněn z korupce a byl, e, byl navrhnut na jméno zvláštního zástupce a Řecko to nemůže vetovat, takovéto rozhodnutí. No, kolegyně, kolegové, já si myslím, že v této fázi evropské integrace na něco takového nejsme připraveni. Kdybychom měli možnost volby kvalifikovanou většinou, tak bychom ještě ty rozdílnosti oblasti te, ty, e, jež v Evropské unie prohloubily. Máme jich už tak dost. Chceme je ještě navýšit tím, že zavedeme hlasování kvalifikovanou většinou. Takže naše stanovisko je zásadní ne e, systému hlasování kvalifikovanou většinou. My musíme hledat kompromisy. Kompromis je to nej e, významnější hodnota Evropské unie a budeme schopni, pokud opravdu dokážeme identifikovat ty velké výzvy, který, před kterými stojí Evropská unie, budeme schopni najít kompromis, ale nemůžeme Eh, přehlížet stanoviska menšinová, eh, protože tím bychom ještě to, eh, ty mm, rozdíly mezi členskými státy Unie prohloubili. Pak je tady další věc. Je tady prostě určitý negativní přístup k Spojeným státům, k NATO. Jeden příklad je Jeruzalém. Já skutečně nechápu, proč si myslíme, že potřebujeme neustále velmi tvrdě kritizovat kontrolovat Spojené státy. Co pak si nemyslíme, že to je e, moudré? Nemyslíme si, že e, Rozhodování o hlavním městě je e, prostě v pravomoci e, daného státu. E, měli bychom něco takového opravdu zaručovat spojeným státům by, a měli bychom k tomu takto přistupovat a spíš stavět mosty. A ještě západní Balkán. Nepodceňujeme nebezpečí v západním Balkánu, Ne došlo k tomu, tomu, že by eh, Severní Makedonie eh, měla být eh, v situaci, kdyby mohla zahájit předvstupní rozhovory. A ještě čeští kolegové, předseda, pane Nemet, já jsem byl velice, velice tolerantní, tak já to tedy, co se Slovenska týče, nevidím tady problém. Děkuji, řeknu jim to přímo. Děkuji. A teď britský Eh, člen Evropského parlamentu Charles Tannock. Ano, jsem opravdu velmi rád, že tady můžeme být dnes. Máme tedy dnes eh, den Brexitu plus čtyři. Já tady zastapuji konzervativce a to je skutečně nelehké místo dnes. A když se podívám na to, jak pracují kolegové v Národním parlamentu, Myslím, že skutečně si teď vzali zpět kontrolu od vlády a že opravdu začali pracovat na jednáních a v každém případě zároveň se včera nepodařilo dosáhnout nějaké většiny k různým alternativám nabízeným a otázka měkčího Brexitu, otázka eh, celní unie padla jenom kvůli třem hlasům a otázka mít tedy druhé referendum zase neprošla 12 hlasy. A nicméně tedy zvyšují se určité počty příznivců a myslíme si, že už se teď skutečně blížíme jaksi co nejblíže k našemu konečnému datu a zatím pořád jsme u nějaké spíše alternativy bez dohody. Já pořád ještě doufám, že se podaří tedy určité věci vyřešit a že tedy se případně i tou cestou referenda podaří prosadit určité Eh, řešení a v každém případě, že máme i tedy mladé voliče, kteří teď budou moci hlasovat a že se podaří věci třeba namixovat novým způsobem. Samozřejmě tady máme v podstatě eh, tu otázku Brexitu jakožto určitého očkování pro ty země, které by v podstatě měly touhu jít touto cestou a myslím, že je velmi podstatné, že možná budeme moci souhlasit s panem Tuskem i spolu s vámi, kdo tady zastupuje národní parlament parlamenty, že skutečně je třeba tedy eh, uvědomit si, jakou vlastně úlohu může mít tento klub pro své členy a že post Brexit, pokud tedy Brexit by skutečně nastal, tak v podstatě bude mít samozřejmě dopad i na SZBP a samozřejmě je tady i otázka možnosti vytvoření bezpečnostní rady, do které by se případně zapojil i tedy člen ehm, mé země. A v každém případě minulý týden ehm, například víme, že tady byl skutečně velký velká ukázka tedy úspěšných jaksi akcí v rámci ehm, společné zahraniční a bezpečnostní politiky ve Španělsku, ale v každém případě UK vzhledem tedy těm otázkám, jaké tedy se týkají kompetenci, týkající se spravodajských například mm, kapacit, které máme k dispozici, jsou opravdu důležité a pokud by tedy došlo k tomu, že by skutečně nebyl tedy uzavřen žádný text dohody, tak samozřejmě tady půjde o otázku vnitrostátní bezpečnosti a půjde tedy o to, že by mohlo dojít i k ohrožení našich e, a vašich občanů v souvislosti s růstem e, přeshraniční zločinné činnosti a v každém případě doufáme, že se nám opravdu podaří tedy abychom mohli případně ještě zůstat opravdu členským státem a že se tedy v této věci posuneme dále. Ano, děkuji mnohokrát. Je tady celá řada ještě kolegů, kteří by prosím chtěli hovořit a poprosím vás, abyste byli opravdu velmi struční. Jeden a půl minuty. Pan Miro Kovač teď z Chorvatska. Ano, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já budu opravdu velmi stručný, protože bych opravdu chtěl být jaksi tady vnímán jako sympatická osoba v každém případě, když si uvědomíme na to a eh, celou řadu tedy negativních zpráv, které se ozývají z médií a Eh, pokud jde právě o vztahy mezi EU a NATO, měli bychom skutečně zdůraznit, že je třeba, abychom zůstali opravdu eh, pohromadě, abychom se neoddělovali, protože Evropská unie opravdu tvoří politický západ a my bychom skutečně měli zde v rámci té naší velké rodiny zůstávat tedy jednotní. Máme tady samozřejmě celou řadu strategií a celou řadu zpráv, ale potřebujeme konat, potřebujeme konkrétní tedy akty. A to, co vidíme dnes na evropském světadíle, to jsou tedy určité krize a vidíme na to jakožto činitel který skutečně zajišťuje stabilitu. Podívejme se na západní Balkán, podívejme se na Černou horu, podívejme se na další země této oblasti, ale v každém případě teď musíme aktivně uvažovat o tom, jakým způsobem vzít do rukou evropskou bezpečnost, protože Evropská unie se musí skutečně zabývat otázkou stability na našem vlastním světadíle a měla by v podstatě si přestat neustále stěžovat na druhé země a říkat, že jsme tedy my méně zastoupení než ti druzí. Ano, děkuji mnohokrát, Miro. A teď, teď konečně začneme už také tedy pracovat na určité vyváženosti. Pan Alio Mari. Paní Alio Mari, Ano, děkuji mnohokrát. Jenom několik stručných poznámek na základě toho, co jsem slyšela od našich kolegů z našich národních parlamentů, pokud jde tedy o vazbu mezi politikou obranou a politikou zahraniční. Já jsem slyšela, že obraná politika je podřízena té zahraniční. Jakožto bývalá ministrině obrany a zahraničních věcí mohu říci, že to platí v každé zemi. Pokud jde o Evropu, tady je to jiné, protože my nemáme zahraniční evropskou politiku, to musíme uznat. Kromě tedy problémů lidských práv, kde jsme jednotní, je mezi námi mnoho rozdílů a mnoho napětí a teprve od okamžiku, kdy skutečně eh, jde o určité intervence, na kterých se shodneme a kdy tedy v podstatě vysíláme Evropany, muže i ženy, kteří mohou případně i padnout v bojích, tak tam jsme případně schopni se shodnout na zahraniční politice. A teď pokud jde o vztahy mezi NATO a Evropskou obranou, myslím si, že tady v podstatě neexistují žádné druhy soupeření, rivality, ale spíše, že jde o doplňkovost. NATO je obrovský stroj, který je nesmírně silný, ale také pomalý. Evropská obrana je mnohem lehčí, ale může být mnohem rychlejší a mnohem tedy bližší některým zemím, kde se prohlubují krize, například v Africe. Čili je skutečně třeba aby zde byly mezi nimi doplňkové vztahy, kdy evropská obrana může jednat rychleji, může předjímat určité krize a teprve pokud ty krize už opravdu dosáhnou vyššího stupně, tam budeme potřebovat na to. Ale to platí také pro eh, otázku leadershipu. Dnes američané a vždy tedy američané chtěli mít svůj vlastní leadership a zároveň žádali Evropu, aby vynakládala velké úsilí. Nesmíme zapomínat, že Evropa je skutečně zásadní zásadním přispěvatelem v NATO ale pouze některé evropské země, včetně tedy Spojeného království, o kterém jsme hovořili, opravdu vynakládají úsilí na obranu. Já bych chtěla říci jednu věc našim kolegům z národních parlamentů. Uvědomte si, že dnes v Evropě úsilí věnované na obranu se liší od jedné do deseti v rozpětí. Některé země jsou tam nahoře v té horní kategorii Francie, Německo, Velká Británie a jiné vynakládají opravdu minimální úsilí a spolehají se na ostatní. A bude skutečně třeba v souvislosti s mezinárodní a světovou situací, která ještě nikdy nebyla tak nebezpečná a bude nebezpečná i v souvislosti s otázkami environmentálními, potravinovými a tak dále, je třeba, aby každý národní parlament byl ochoten tedy zvýšit svůj příspěvek do obraného rozpočtu. Ano, děkuji mnohokrát, Michel. Další řečník za Národní parlament. Dobrý den. Děkuji, pane předsedo. Já navážu na slova mé předřečnice. Ono je skutečně důležité vyvinout eh, strategii ehm, konceptuálně přistupovat k zahraničně bezpečnostní politice. Ehm, to, kdo se domníval, že se relativně ehm, rychle zbavíme prezidenta Trumpa, než si podrobně přečte Malerovu zprávu. A nyní ještě stanovisko, se kterým přišla, která EU eh, schválila už v roce 2008 totiž zmocnit se bezpečnostní otázky, aby se dalo lépe přistupovat i k soudržnosti, což by mělo znamenat i bezpečnější strategie v eh, členských státech. A když tedy hovoříme o určitém fondu, tak by to nemělo být pouze čistě obraný fond, který se bude týkat i vyzbrojování, nýbrž myslím si, že bychom měli mít zájem na eh, konverzních fondech a na jejich eh, správném rozvoji. Ehm, pak ještě se musíme zamyslet nad směrnicí o vývoji zbraní. I zde musíme mít evropskou směrnici, která bude silná a závazná. A ještě se dovolte vrátím k té zprávě. Idea Bezpečnostní rady mi připadá skvělá, Chci ale zdůraznit, že bezpodmínečně v ní musí jít o to, aby se posílila otázka um, žen a otázka um, míru. Víme, že ženy se často podílejí na mírové problematice a kdykoliv jsou zapojeny ženy, tak je vše udržitelnější, trvanlivější. Proto je to tak důležité. A pak ještě poslední věc, které se chci věnovat. Internacionalizace a globalizace, to rovněž nabývá na významy. Jak zapojíme digitalizaci do obrané politiky? Víme, že se v rámci obrané politiky neustále vyvíjejí zásadní systémy. Tam ale nesmíme zapomínat na propojení s lidskými právy větší než doposud a i zde bychom mohli uvažovat o genderové otázce, ale nikoli pouze. Nemůžeme eh, přímo eh, dát na bok otázku, že i my budeme mít nějaká pravidla, nějaké pravid, sady pravidel, která budou platit úplně nezávisle na OSN či na všem ostatním. Bez modernizace se neobejdeme. Děkuji, paní kolegyně. A jako další za Evropský parlament, za EFDD, James Carver, rovněž ze Spojeného království. On pokud se nemýlím, přece jen je mírně více pro Brexit. Ano, ani já jsem eh, nešťasten z toho demokratického vývoje od roku 2016. I já jsem zde patrně naposledy, co by britský europoslanec. A já vám vzdávám čest, vy mi odporujete téměř ve všem, ale zde vám Děkuji, protože vždy jste mi dal férově slovo a já vám za to děkuji. Jste férový předseda, který se dokáže férově chovat ke všem a proto se osobně domnívám, eh, proč tento výbor tak dobře funguje. Já si tady nestoupnu na mídlovou skřínku, abych neustále řečnil o Brexitu. O tom už bylo řečeno dost. Ale z toho, co jsem si zde vyslechl dnes dopoledne, i po jazykové věci, tak se zde objevuje slovo osud osud a suverenita a to se nemyslím, že by mělo být heslem pro nadcházející volby. To je přece velice konkrétní záležitost. Máme zde 27 členů v této unii, pak ještě máme i neutrální státy jako Švédsko a Irsko v obrané politice. A mohu pouze varovat opatrně si přejte, protože to, co se hodí někomu, tak někomu může uškodit. Já znám Iry a mm, nevím, zda vám to nebude na újmu, pokud se budete snažit o eh, větší zakázky. Eh, nesnažte se napravovat něco, co není skažené. Na to se ověřilo, funguje a položte si vážnou otázku, co tam pro vás může udělat EU, co by na to nedokázalo. Děkuji, James Cave. Další, pan Rojas ze Španělska. Thank you. Uh... Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane McAllistere. Uh, děkujeme za pozvání. Eh, chceme předložit eh, k tématu otázku migrace. Eh, jedná se o jednu z největších výzev Evropské unii. Je zapotřebí vzhledem k rozsahu tohoto problému obecnějšího přístupu celé unie, která by se měla soustředit na solidaritu a odpovědnost. Tento e, postup znamená kontrolovat hranice, boj proti nelegální migraci, proti mafiím, pašerákům, kteří obchodují s lidmi. Máme zde země původu, e, země transitní, je třeba s nimi spolupracovat a to je jedním z pozitivních e, bodů boje proti nelegální migraci. A v rámci tohoto postupu je třeba e, vlastně vzít v úvahu veškeré aspekty tohoto celého problému, dobře naplánovat a koordinovat reakci Evropanů, evropských členských států, tak, aby tady docházelo k bezpečné a pravidelné Eh, migraci, která by byla řízená. Je eh, víc eh, zapotřebí koordinovat úsilí proti nelegální migraci, koordinovat to mezi členskými státy a také v rámci Unie ve spolupráci s státy sousedními. Mafie vlastně má obrat nějakých 7 miliard eh, ročně a týká se to 215 milionů osob na celém světě. Proti tomuto jevu je třeba bojovat na různých úrovních, abychom rozbili model fungování těchto mafií. I eh, přestože dochází k určitým úspěchům, tak je třeba posílit spolupráci mezi členskými státy, mezi specializovanými agenturami v čele s Frontexem i v kontextu evropské politiky eh, Triton a další. Tyto operace byly úspěšné, ale ono to nestačí. Je zapotřebí se tímto významným problémem zabývat i do budoucna. Děkuji. Děkuji. A z Evropského parlamentu se hlásí pan Ivo Weigl. Děkuji, pane předsedo. Já jsem slovinec a vidím, že tady je také malá delegace z našeho slovinského parlamentu. A e, aby se cítili trochu více doma, tak budu teď hovořit slovinsky. E, já jsem v tomto e, parlamentu již deset let. Byl jsem a jsem členem výboru AFED. Teď z parlamentu odcházím a pociťuji určitý smutek. Věřím, E, totiž e, myslím si, že tento svět, v kterém žijeme, je mnohem nebezpečnějším místem, než byl před těmi deseti lety, když jsem sem přišel. Evropská unie se nestala globálním hráčem, není zvána ke stolům, kde se přijímají rozhodnutí o zásadních věcech. Boj za mír a bezpečnost e, je samou podstatou e, společné zahraniční a bezpečnostní politiky a proto máme nástroj, e, kterému říkáme mezinárodní právo v oblasti zahraniční politiky a bohužel, a to je smutné, se k němu dost často neobracíme, nevyužíváme jej. Věřím, že bychom měli znovu eh, zdůraznit význam mezinárodního práva na multilaterálních, bilaterálních fórech a také eh, především, když jde o řešení problému. Pouze tehdy, když budeme hovořit o mezinárodním právu a budeme ho vnímat jako základ pro řešení mezinárodních problémů, můžeme přijít s řešeními otázek, jako je například problém e, Středního východu, konflikt mezi Izraelem a Palestínou, e, či jako je problém západní Sahary, jako je problém Ukrajiny a tady bych ještě mohl daleko pokračovat ve výčtu. Další věc, kterou bych chtěl zdůraznit, je následující. E, nemyslím si, že lze nalézt řešení tím, že vytvoříme nějaké většiny uvnitř Evropské unie, když se budou přijímat zásadní rozdíl eh, rozhodnutí. Eh, řešení pouze představuje silnější vedení. Evropská unie potřebuje silnější, pevnější vedení. O tom bychom měli mnohem víc dohloubky diskutovat. Evropská unie se musí stát relevantnějším hráčem na mezinárodním poli. Děkuji. A teď pan Bize z francouzského senátu. Prosím, pane. Děkuji, pane předsedo, pane McAllister. Já bych chtěl nejprve naprosto vyjádřit eh, tedy naprostý souhlas s mou kolegyní eh, Aliot Marie, co se týče vztahu mezi Evropskou unii a NATEM. Eh, tady je velká komplementarita. A co se týče financí, rozpočtu, tak e, je třeba e, se přiblížit některým státem, státům, jako je Polsko, Francie, e, Velká Británie, které vyvíjejí velké úsilí je třeba si uvědomit, že dříve Unie, e, Evropská, e, evropské státy přispívaly více do rozpočtu na to a tím, že by přispívali víc e, časově, úsilím a financemi, tak by to bylo vlastně stejné, jako to činili američané před po, po několik desetiletí. A co se týče přechodu od jednomyslného hlasování k hlasování většinou, eh, já si myslím, že to je zásadní a důležité, protože všechna eh, společenství, která zůstanou u toho hlasování jednomyslného, budou nakonec eh, prostě neaktivní. Když se podíváme na to zblízka, tak jistě jsou tady určité vlivové záležitosti a tak dále, ale je třeba si uvědomit, že i když na jedné straně mají všichni co říci, ale pokud nepřejdeme eh, k hlasování kvalifikovanou většinou, tak Evropská unie eh, bude prostě zasažena paralýzou a eh, dnes jsou časy z ekonomického či vojenského hlediska mnohem rychlejší než politic, hlediska politického. Je třeba, aby Evropa byla akční, aby hovořila jedním hlasem a proto si myslím, že by bylo opravdu sebezáchovné, kdyby v následujícím volebním období rady a komise se mohlo přejít k hlasování kvalifikovanou většinou. Merci, monsieur. Ano, děkuji mnohokrát panu Bize a teď za Evropský parlament Christian Preda. Yeah. Merci, No, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pokud dovolíte něco tedy k té kvalifikované většině nejprve. Já jsem pro to, takovéto řešení. Já jsem tady v podstatě pracoval deset let v tomto výboru a také jako koordinátor v posledních letech a viděl jsem tedy, jakým způsobem to funguje v rámci delegace EU a v rámci národních parlamentů a že slabinou Evropy je skutečnost, že v podstatě eh, když se zvolí jednomyslnost jako absolutní pravidlo, tak je to obtížné a že v podstatě tak eh, se může vytvářet právo na individuální veto, anebo tedy také na koalice, které nejsou příliš poctivě nastaveny. Další věc, Další důležitý bod jsou otázky spojené se západním Balkánem. Myslím, že budoucí parlament, stejně jako budoucí eh, komisař pro otázky eh, rozšiřování a sousedských vztahů, pokud taková funkce bude, by se měl právě zaměřit na otázku eh, západního Balkánu. Myslím, že skutečně velmi pomalu postupujeme a že je to dnes politická priorita zcela zásadního významu a také tedy velká příležitost pro nás, Evropany. Ano, děkuji panu Kristianu Predovi. A teď ještě čtyři poslední řečníci. Teď mám na seznamu pana Benešika z České republiky, pana Komenčínyho z Itálie, pana Mandalu z Německa a pana Boskeviče z Polska. Někdo tady z nich chybí? Zdá se, že nikoli. Takže toto budou naši čtyři poslední řečníci. Nejprve pan Benešík. Dobré dopoledne ode mě. Tak já jsem byl vyzván svým stěným kolegou panem Euro Eh, poslancem Štětinou, abych eh, také krátce vystoupil na téma Vyšegrádské čtyřky. Já jako předseda výboru pro evropské záležitosti dolní sněmovny eh, parlamentu České republiky mohu říct, že my jako výbor máme formalizovanou platformu pro setkávání. Setkáváme se dvakrát do roka a samozřejmě se snažíme skoordinovat naše politiky, naše postoje. Nicméně musím říct, že i témata, které, kterými si zabýváme, tak jsou vybírána tak, eh, kde je možné najít určitý průsečík. Myslím si, že Vyšegrádská čtyřka tady v Bruselu je vnímána jako jakýsi monolit, eh, který vždy vystupuje jednotně, má jednotný názor a většinou je považovaný za jakéhosi eh, troublemakera. Když se podíváte, myslím si, že to vnímání do značné míry také ovlivněno naším postojem k migrační krizi a k jejímu řešení. Ale když se podíváte do historie Eh, postojů Vyšegrádské skupiny, tak zjistíte, že eh, ty postoje byly různorodé, protože například Polsko hlasovalo pro povinné kvóty, Česká republika byla ochotna přijmout dokonce daleko větší eh, počet migrantů na základě dobrovolnosti, protože to, co nejvíce vadilo, bylo právě to tlačení na sílu, toto rozhodnutí. Maďarská strana před rokem a něco v tichosti přijala přes tisíc uprchlíků a Slovensko eh, to jedno procento do té kvóty, aby na něho nebyla podána žaloba. Potom vystoupí náš prezident, což je kapitola sama pro sebe, to tady nebudu dlouho komentovat, a řekne, jak Vyšegrádská skupina krásně všechny přesvědčila o tom, jak Eh, jak, jak se ta situace měla řešit. Takže potom se nedivím, eh, že eh, se díváte, nebo že se spousta kolegů dívá na Vyšegrádskou skupinu tímto, tímto prismatem, touto, touto optikou. No jaká je budoucnost, to bude záležet samozřejmě do velké míry na nás, a musím konstatovat, že uskupení, regionální uskupení tohoto druhu nejsou v Evropě výjimkou, mohu jmenovat například Benelux. A ještě pár poznámek k tomu, co tady zaznělo. Já jsem velmi rád, eh, že tady zaznělo, že Evropská unie má mít doplňkovou politiku k obrané politice NATO. S tím plně souhlasím jako zástupce země, která letos slaví 20. výročí vstupu, eh, vstupu do NATO. A závěrem bych chtěl říct, že eh, takovéto meziparlamentní Eh, jednání na téma zahraniční politika, externí vztahy velmi vítám. Já doufám, že do budoucna se budou odehrávat také. Považuji za velmi důležité nejenom k networkingu, ale taky k výměně, výměně eh, názorů a věřím tomu, že nový Evropský parlament bude podstatně pozornější k výběru vysokého reprezentanta pro bezpečnostní zahraniční politiku, než tomu bylo posledně. Děkuji vám. Um, Vážení kolegové, takže v podstatě ještě než budeme eh, pokračovat dále, chtěl bych uvítat mezi námi pana Michela Barniera. Pane Barniere, máte pět šest minut asi ještě předtím, než dokončíme. Teď pan Komenčíny z Itálie, prosím. Ano, děkuji, pane předsedo. Já jsem se chtěl vyjádřit ke dvěma otázkám. Přál jsem si potvrdit skutečnost, že jsme proti tomu, aby se přešlo ke kvalifikované většině. To nám nevyhovuje, máme stejné pochybnosti jako někteří kolegové zejména pokud jde o skutečnost, že tento systém by mohl být v konfliktu se svrchovaností jednotlivých zemí a jednotlivých evropských národů že by v podstatě nebyl schopen jaksi zajistit, že se budou hájit určité specifické přístupy a domníváme se, že opravdu je třeba, abychom se proti takovémuto řešení postavili. Zároveň bych se chtěl věnovat otázce nezákonných migrací. Chtěl bych říci, že mohu potvrdit to, co tady zaznělo od španělského kolegy. Mnoho tedy průzkumu a šetření probíhajících v Itálii, ale také ve Španělsku že naše země museli čelit sami těmto velmi závažným problémům probíhaly tedy různé eh, formy vyšetřování, které ukázaly, že zatím stojí organizovaný zločin, Eh, že se obchoduje s lidskými bytostmi, že se spekuluje právě na téma tedy tohoto nezákonného obchodu, aby se v podstatě potom rozvíjely další zločinné činnosti. Čili je třeba skutečně bojovat proti organizovanému zločinu a Evropa by zde měla sehrát svou úlohu včera jsme zaznamenali pozitivní výsledek. Frontex snad bude moci být v této věci posílen a my očekáváme konkrétní řešení. Nicméně Itálie, Španělsko, Řecko museli opravdu sami čelit tomuto problému. Je to nebezpečí, které právě v souvislosti se zločinnou činností představuje hrozbu pro Evropu, protože nezákonná migrace umožňuje velmi často přechod nebezpečných džihadistů na naše území, e, možnost tedy toho, že se bude vyvíjet teroristická činnost v Evropě a že tito lidé mohou být skryti mezi migranty, čili je třeba, aby evropské země, které jsou skutečně jaksi první eh, na řadě, které musí čelit těmto problémům, aby byly tedy eh, dostatečně podpořeny, aby mohly opravdu jaksi zajišťovat a pomáhat zajišťovat stabilitu. Ano, děkuji mnohokrát. Paní Mantala, paní Andala z Německa. Děkuji za pozvání, pane předsedo. Čas pokročil a proto já pouze budu mít takové poselství z Německa pro všechny. My jsme spolehlivým partnerem v rámci NATO a pouze pokud budeme, co by evropské společnost, společenství společně koncipovat a zpracovávat otázku bezpečnosti a obrany, budeme schopni i vést. A proto je ustanovení Rady bezpečnosti správným rozhodnutí. Už přece máme máme určité jednotky pro zásah, máme už i otázku migrace, se kterou musíme si eh, nějakým způsobem radit sami a musíme i společně bojovat s terorismem. Musíme se i dále společně postarat o to, aby se nám eh, k nám mohli připojit eh, do Evropského společenství další země. Výslovně vítám i kandidátské země, protože to je dobrým symbolem i toho, že to i dopadne dobře s Velkou Británií Británii. Děkuji paní kolegyně a pan Voskyvič z Polska jako poslední. Ano, děkuji, pane předsedo. Je, mně je jasné, že musím být stručný, mám málo času. Ono skutečně dnešní diskuse je nesmírně důležitá. Je dobře, že se koná a já chci zdůraznit, že takový, takovou tou červenou nití, která se um, objevuje všude, je uh, Určitá souvislost eh, toho, o čem hovoříme, s otázkou kvalifikované většiny, případně jednomyslnosti. Musíme pochopit všechny státy a jejich důvody, proč hlasují proč či proti něčemu. Eh, zejména v otázkách bezpečnosti jsou to velice citlivé záležitosti. Slovinský kolega se tázal, jak se to uh, utváří ve Vyšehrádské skupině. Všichni si uvědomujeme a shodneme se v tom, že je důležité spolu jednat. A otázka kvalifikované většiny je nesmírně důležitá. A jak velká má být kvalifikovaná většina? To je rovněž něco, co se musí rozhodnout dnes. Rozhodně se nedopracujeme konečného verdiktu, ale je třeba, aby to byla velice velká kvalifikovaná většina, pokud tedy to nebude i nadále jednomyslnost. Děkuji. Dámy a pánové, milí kolegové, já všem děkuji za přispění do diskuse. Bylo to vše nesmírně zajímavé. Zajímavé bylo rovněž vyslechnout si ty různé přístupy k otázce obrany, bezpečnosti a zjistili jsme, že zde máme i mnoho rozdílných postojů k otázce kvalifikovaná většina ano či ne, či se trvat u jednomyslnosti. Já jsem si téměř jist, že těžištěm, jedním z těžišť v předvolební kampani bude i otázka bezpečnosti a obrany a e, průzkumy ukazují, že velká většina našich občanů chce abychom se posunuli dále. Ale jak tomu často bývá, ten čert, eh, ten tkví v těch podrobnostech. Já bych si rád nyní eh, uvedl už bod číslo 10, to je mm, hlavní bod dnešního programu. Vítám vám dnes zde, pane Barniere, na společném zasedání představitelů národních parlamentů, jejich rád pro evropské záležitosti a pro obranu a bezpečnost a výboru a FED. Pár slov ze strany Evropského parlamentu. Já mám ten dojem, že na prostoru posledních měsíců a i let byl Evropský parlament schopen vyjádřit svůj názor prostřednictvím řídící skupiny pro Brexit. Silně podporujeme a tradičně eh, jsme podporovali úsilí, vaše úsilí a snažili jsme se o to, aby Evropa hovořila jedním hlasem. A já osobně chci vyjádřit srdečné blahopřání a obdiv Michelu Balnierovi za to, jak se v poslední léta snažil uh, zastupovat Evropskou unii a zachovat jednotu EU ve vyjednávání se Spojeným království. Vyjednávání o eh, smlouvě o eh, výstupu z EU rozhodně nebylo snadnou věcí, bylo to nesmírně obtížné a pohybovali jsme se přitom na úplně nezmapovaném území. Tam máme i určité kapitoly v té smlouvě, které se výslovně týkají společné obrané politiky a bezpečnostní politiky. Určitě se o tom pan Barně i zmíní. Já mu ještě jednou děkuji, že zde je mezi náma. My víme, pane Barniere, kolik máte práce a zejména po včerejší noci, po tom hlasování v dolní sněmovně v Británii. Tím víc si vážíme toho, že jste zde Nejdříve si vás vyslechneme a pak budeme mít eh, kolečko otázek odpovědí. Máte slovo, Michele. Děkuji, eh, Davide. Eh, není tady povinnost mluvit anglicky, že? Takže přejdu do francouzštiny. Jenom abych tady také prokázal, jakou tady máme kulturní diverzitu, kterou samozřejmě budeme i nadále udržovat. Pane předsedo, dámy a pánové, děkuji za pozvání. Jak víte, jsem politikem a za svou politickou dráhu jsem eh, prožil určitá období, určité etapy, které mě poznamenaly, kterým zůstávám věrný. Byl jsem francouzským ministrem zahraničí, byl jsem také vyjednavačem u různých smluv, například u části Lisabonské smlouvy, která se eh, vztahovala k eh, tématům evropské obrany. Takže zůstávám a zůsta nadále Eh, velmi, velmi blízký těm tématům a velmi angažovaný k těm tématům, která jsou eh, vašimi tématy v tomto eh, výboru a která jsou vašimi tématy, vážené poslankyně a vážení poslanci ve vašich národních parlamentech, ať už je to výbor zahraničních věcí či výbor pro obranu. Říkám to také proto, že jsem byl také přes 20 let členem našeho národního parlamentu. Vy mi děkujete, že jsem mezi vás přišel, ale děkovat bych měl já, vám. E, to jednání, které vedu jménem Unie již teď dva roky, e, nebylo ničím a nikdy nebude e, ničím, co by bylo tajné. Měl jsem možnost navštívit postupně všechny národní parlamenty 27, 28 národních parlamentů Eh, eh, včera jsem, eh, nedávno jsem byl v Polsku, teď se chystám do Švédska a já se při každé té návštěvě důsledně snažím, abych navštívil i národní parlamenty, protože vás se to týká. Vás se týká toto vyjednávání, které se vztahuje k tolika občanům a podnikům ve vašich jednotlivých zemích. Týká se to také vás proto, a to se mi zdá velmi významné, protože nad rámec toho rozvodu, který se snažíme zorganizovat, organizovat eh, způsobem organizovaným a v, eh, řádným. Tady vlastně je ještě další vyjednávání, mnohem eh, zajímavější a důležitější, co se mne týče, a to je jednání o vztahu, o budoucích vztazích Británie a Unie. Takže kromě politiky, bezpečnostní politiky, zahraniční politiky, tady budou prostě určitá témata, která budou zakotvena ve smíšených obchodních dohodách a e, každý jednotlivý parlament členského státu Unie se k tomu e, bude muset e, vyjádřit a 27 národních parlamentů bude muset hlasovat jednomyslně, aby se rozběhl celý ten budoucí partnerský vztah s Spojeným královstvím. Takže není příliš brzo na to, abychom o tom začali hovořit, není příliš brzo na to, abych navštěvoval každé jednotlivé parlamenty, proto vám také děkuji za, vaši, za vaše pozvání za vaši podporu, za vaše, e, a myslím, že to je opravdu e, podpora e, kolektivní, Stefany Rize a další členové našeho týmu jsou skutečně zcela výjimeční. E, dámy a pánové, nacházíme se ve velmi vážném momentu těchto jednáních. Je to tak trochu všechno e, teď ve vzduchu, závisí e, to na rozhodnutí britského parlamentu ohledně tedy jeho rozhodnutí, co se týče dohody o odchodu, kterou jsme vyjednali s britskou stranou. A teď už to je tedy čtyři měsíce, ten, ta dohoda tady je je to tedy dohoda o 600 e, stránková dohoda o e, prostě e, řádném odchodu z Evropské unie. A pak je tady druhá část tohoto balíčku. Tento text je trochu jednodušší, co se čtení týče a pro vás velmi důležitý. Je to politické prohlášení, které jde ruku v ruce s tou e, dohodou o odchodu, e, která se zabývá minulostí, protože v každém rozvodu se musí nejprve vyřešit minulost. Tak to jsme postupovali se Spojeným královstvím. A pak tady máme tuto toto politické prohlášení, kde jsme vlastně po popsali eh, cestu do budoucna našich vztahů, našeho partnerství, velmi důležitého partnerství s touto velkou zemí. Třikrát eh, britský parlament tuto dohodu odmítl. Včera večer eh, bylo zase zaznamenáno několik negativních hlasování, což je ohromující a smutné. Je to zklamání, když vidíme, že dolní sněmovna Eh, parlament země, která se rozhodla odejít z Evropské unie, až dodnes eh, není schopen vygenerovat pozitivní většinu, eh, jsou tam pouze negativní většiny. Většina, negativní většina proti dohodě, negativní většina proti no dealu a negativní většina i ohledně všech dalších možností, i když někdy už je to velmi těsné, jako například včera večer, to jste asi viděli, jednalo Jednalo se o dohodu, možnou dohodu o celní unii. E, tam to bylo o dva hlasy, ale prostě to hlasování dopadlo také negativně. Takže zatím jsou to negativní většiny až do posud. A takhle tedy se nám nepodaří e, nějakým pokojným e, způsobem zorganizovat odchod Velké Británie. Tady je pouze jedna možnost a to hlasovat pro tu dohodu. Pokud Evro- Velká Británie Británie chce eh, tímto pokojným způsobem eh, v nějakém pořádku eh, odejít z Evropské unie, tak je tady pouze jedna možnost, to je tato dohoda, kterou jsme projednali se Spojeným královstvím a nebudeme se teď vracet ke všem těm tématům, protože jsme prostě se pokusili opravdu vytvořit, co bylo v našich silách. Takže v situaci, ve které jsme teď, ta možnost no deal je skutečně skutečně pravděpodobné. Musím říkat eh, eh, pravdu, je to moje odpovědnost. My jsme se i na tuto eventualitu eh, připravili. Není to moje, není to tedy moje řešení, není to možnost, kterou já bych pre, pre, preferoval. Nepotřebujete vyjednavače na no deal, ale i na toto jsme se připravili. Brexit byl tak trochu monopolizátorem evropské agendy za posledních mnoha měsíců stálo nás to hodně energie, hodně času a my se musíme věnovat eh, s naší energií a s naším časem pozitivní agendě. Angela Merkel, německá kancléřka, říkala na počátku tohoto procesu, budoucnost eh, Unie je mnohem důležitější než Brexit. A já naprosto souhlasím. Takže teď co nejdříve, doufám, se musíme zaměřit na ty skutečné výzvy. Doufám, že e, uzavřeme toto jednání pozitivním způsobem a e, že se nám také podaří se brzy obrátit k těm velkým výzvám, které jsou pro nás zásadní, klimatické výzvě, ekonomické výzvě, technologické válce, otázce migrace, e, evropské obraně Ostatně předseda Juncker od samého počátku svého mandátu, je to již víc než čtyři roky, v této oblasti stanovil velmi ambiciozní agendu, ale máme před sebou ještě další témata jako ochranu investic a jiná. E, také jsem si všiml, že minulém týdnu předseda Tusk navrhl, aby Evropská rada se věnovala e, velkým tématům, jako je e, průmyslová politika a vztahy s Čínou. To jsou ty velké strukturální výzvy v následujících letech, na které se musíme připravit. A musíme se podívat na svět, který je kolem nás otevřenýma očima. Vy také musíte čelit své odpovědnosti. E, hrozby e, se rozrůstají, jsou čím dál tím vlezlejší, e, narušují naše sociální tkání, někdy i dobrou, dobré fungování našich demokracií. Je to terorismus, kyber útoky, propaganda, dezinformační kampaně eh, zahraničních agentur. Také eh, vidíme, že se spochybňují některé základní zásady naší kolektivní bezpečnosti, že se stahují Spojené eh, státy, že NATO tak trochu přešlapuje, či se otřásá. Zatím bychom měli teď slavit jeho významné výročí. Pak je tady celá řada bilaterálních dohod, Eh, a obecně řečeno se vlastně vrací moc a síla na úkor práva, na úkor multilateralismu, myslím na protekcionismus Spojených států, na znovu, získanou, eh, znovu získané sebevědomí eh, Ruska a na ambice Číny. A myslím, že v tomto kontextu někteří viděli a vidí odchod spojené Spojeného království z Evropské unie jako určitou možnost dlouhodobě oslabit Evropskou unii a na toto musíme reagovat někteří mimo Unii a také někteří lidé uvnitř Unie. O těch mluvím. Já si, dámy a panové, vzpomínám na takovou do, tak, na eh, rozhovor s Nigelem Farážem, který se odehrál na jeho přání před několika měsíci. A na konci toho rozhovoru jsem pana Faráži položil jednu otázku. Pane Faráž, vy jste uh, vlastně vedl kampaň proti Brexitu, vyhrál jste, respektujme to, i když toho litujeme. Uh, teď připravujeme dohodu o Brexitu, ukázal jsem mu to. Můžete mi říct, jak vidíte ty věci, jak se budou ohrávat eh, do budoucna? Jak vidíte budoucnost našich vztahů, vztahů mezi Evropskou unii a Spojeným královstvím po Brexitu? Jaká je vaše vize? A jeho odpověď byla víc než jasná. Je třeba ji znát a vzpomínat na ní. Pane Barnier řekl, po Brexitu Evropská unie už nebude existovat. To znamená, tito lidé chtějí zničit zevnitř Evropskou unii a jiní zase ji chtějí zničit zvenku. Proto si myslím, že je třeba se o Evropskou unii postarat, pečovat o ní, i když je třeba ji reformovat i když je třeba se znovu zamyslet nad některými evropskými politikami e, a vzít v úvahu subsidiaritu a zase na druhou stranu dělat více věcí společně v jiných oblastech. Zcela určitě je třeba učinit reformy, změny, e, vyvodit určité závěry, ale je třeba zůstat společně a Evropskou unii ochraňovat, obhajovat naše společné zájmy. Já jsem Eh, byl za toto odpovědný v rámci vyjednávání dohody se Spojeným královstvím a myslím si v tomto kontextu, že diplomacie, obrana, rozvoj, spolupráci eh, s dalšími regiony eh, v Evropě, konkrétně s Afrikou, jsou ty tři nejzásadnější páky, aby se Evropská unie prosadila jako zásadní politický hráč na mezinárodní scéně. Musíme v nadcházejících letech konsolidovat naše diplomatické diplomatické nástroje, hovořit jedním hlasem, nepřijmout to, eh, že bychom mohli být eventuálně rozděleni, jak to třeba eh, bylo v případě Venezuely. Je třeba posílit naší společnou analýzu eh, hrozby hrozeb. Je třeba systematičtěji využívat našich 140 delegací napříč světem, delegací Evropské unie a hlasování e, kvalifikovanou většinou. E, I to se řadí mezi ty nástroje, které by měly mít prioritou. E, naše práce ve vnější oblasti by měla být ještě pevnější a měli bychom se snažit zůstat prvním Eh, dárcem ve světě, aniž bychom slevovali ze svých zásad. Musíme také toto promýšlet ve světle našich očekávání, našich obav, našich očekávání eh, vzhledem k některým státům eh, ve světě. A naše diplomacie by měla také zahrnovat ekonomičtější a obchodnější část. A v neposlední řadě musíme také e, postupovat dál v oblasti evropské obrany, chránit náš kontinent a naše občany. Když se podíváme na e, e, výzkumy veřejného mínění, tak evropští občané očekávají především, a není to žádný paradox, bezpečnost, společnou bezpečnost a společnou obranu, což není nic v rozporu s národním e, úsilím, s úsilím, které budeme i nadále vyvíjet e, s většinou e, evropských států v rámci NATO, se spojenými státy a není to nic v rozporu s dohodami bilaterálního typu, které existují v řadě zemí se spojeným království. Takže chránit a zároveň také vysílat naše vojska do různých míst, abychom mohli hasit určité krize v jejich zárodku. Měli bychom být schopni lépe plánovat a lépe naše síly rozmístěvat. Je to určitá ambice, kterou jsem tady telegraficky poslal a tuto ambici bychom měli nést dále eh, v 27. Ale to neznamená, že bychom tady neměli mít těsné partnerství se Spojeným království. A vy jste to také řekla, eh, paní kolegyně eh, Vanderla, když jsem zrovna vcházel do, do sálu. Takže naším úmyslem, naší ambicí, naším zájmem je, vytvářet dlouhodobé partnerství, partnerství silné se Spojeným královstvím. A to je celý e, duch tohoto politického prohlášení e, které e, vám nabízím, abyste si přečetli, pokud se tak již neučinili. A my jsme se na něm shodli s tými Terezy May ze zřejmých důvodů. Spojené království zůstane spojeneckou zemí je členem bezpečnost, eh, Rady bezpečnosti OSN. Jsme eh, mu blízko zeměpisně, sdílíme hodnoty a samozřejmě, že jsme solidární vzhledem k hrozbě, která eh, tedy existuje a musíme být solidární i ve snaze o bezpečnost. Proto také vlastně jsme pracovali eh, také od eh, loňského června na našich vlastních usneseních eh, na úrovni Evropského parlamentu a také vlastně na takzvané Bílé knize, která byla navržena v červenci britské vládě a snažili jsme se tedy najít ty body konvergence a v oblasti, za kterou jste odpovědní, Eh, jsme našli celou řadu eh, styčných bodů. A já bych chtěl zdůraznit především, že jsme identifikovali se Spojeným královstvím pět mechanismů, eh, na nichž jsme připraveni pracovat a dospět k novému partnerství, novým dohodám. Nejprve strategický dialog, abychom posílili naše úsilí na úrovni OSN, především v Radě bezpečnosti, abychom reagovali na velké mezinárodní výzvy, myslím na nukleární hrozbu Iránu, plánu, na mírový proces na eh, Blízkém východě, na eh, klimatické změny a také eh, jde o zajištění komplementarity našich sankčních režimů. Za druhé se jedná o rámec Mm, operativní spolupráce tak, aby Spojené království, pokud si to bude přát, se mohlo účastnit evropského úsilí o stabilizaci, například v boji proti pirátství v Adenském zálivu či Indickém oceánu, či například ve výcviku, to je takový eh, příklad, somálských vojáků. Eh, takže eh, Spojené království, pokud by si to přálo, by mělo mít možnost s námi spolupracovat na takovýchto e, operativních e, programech spolupráce. Za třetí, možnost účastnit se e, vojenského výzkumu a zajistit interoperabilitu našeho vybavení, především v rámci Evropské agentury pro e, obranu, v rámci nové e, permanentní strukturované spolupráce. Tady Spojené království již oznámilo svůj, e, svůj zájem o Eh, spolupráci a pak je tady ještě tedy eh, Evropský orgán pro obranu, který jsme ustavili a i tam by se se Spojeným eh, královstvím spolupracovalo. A další čtvrtou oblastí je spravodajství, boj proti terorismu a hybridní hrozby. Pátý mechanismus jedná se o rámec spolupráce tváří v tvář novým hrozbám, konkrétně kyberútokem, útokům, vzájemná informovanost informovanost operativnější mezinárodní spolupráce mezi všemi příslušnými eh, agenturami eh, Unie na jedné straně a Spojeným královstvím na straně druhé. Toto je těch pět mechanismů, které jsme identifikovali se Spojeným královstvím. Je to uvedeno v politickém prohlášení a my jsme na tom všem připraveni eh, spolu, začít spolupracovat co nejdříve za podmínky, za předpokladu, že tady budeme mít tuto dohodu o minulosti, o odchodu a že si budeme tedy navzájem věřit. Kromě toho ještě máme partnerství eh, bezpečnosti na míru, to znamená anticipované. Ta dohoda o odchodu umožňuje, aby to strategické partnerství eh, vstoupilo v eh, platnost ještě před koncem přechodného období, aby tady prostě byl flexibilní přístup, aby to nebylo kodifikováno excesivním způsobem, aby to bylo založeno na konvergentních ú, zájmech, tak jak si to eh, přejí eh, jedni i druzí. A potom přiměřený, eh, proporčně přiměřený typ spolupráce, čím více bude Spojené království, <clears throat> bude spolupracovat na, v oblastech, tím bude e, častější a intenzivnější e, systém konzultací, takže proporčně jsme připraveni zvyšovat e, intenzitu našich vztahů podle zapojení Spojeného království. Eh, samozřejmě, Spojené království už nebude členem klubu, protože z toho klubu chce odejít. Tak to se rozhodl a nám to může být líto, ale to je všechno. Eh, britský minister zahraničních věcí už se nebude účastnit kolektivního rozhodování, ale myslím si, že s takovýmto partnerstvím bude Londýn i nadále jedním z nejbližších eh, spojenců Evropské unie a bude mít možnost nechat zaznít svůj hlas. Já jsem tak to hovořil e, i během svého turné po e, Evropě. Každým týdnem se setkávám i s poslanci v jednotlivých členských zemích. E, chci ještě jednou poděkovat Evropskému parlamentu, Davidu McAllisterovi, všem poslankyním a poslancům tohoto výboru za jejich sledování věcí kolem Brexitu a za způsob, jakým jste přispěli k usnesení Evropského parlamentu o budoucích vztazích. Já znám vaše očekávání. Od samého počátku jsme říkali, že nechceme handlovat, že nechceme tady eh, eh, vyhandlovávat obchod za bezpečnost a tak dále, že chceme i nadále silné eh, vztahy, že samozřejmě chceme velmi silnou spolupráci v bezpečnostní obrané oblasti. A ovšem samozřejmě každá takováto dohoda potřebuje minimální právní rámec a proto my tedy tento rámec chceme ještě předtím, než tedy Spojené království eh, bude ratifikovat eh, dohod o odchodu. Pokud k tomu nedojde, tak ty důsledky budou mnohé, budou četné. Já jsem nikdy nepracoval e, pro no deal, ale museli jsme se na něj připravit. Musíme si uvědomit, co znamená no deal on, e, vzhledem k našemu e, bezpečnostnímu partnerství. Je to přerušení diskuzí o společné vizi, je to méně společných závazků, je to velké omezení ohledně výměny zpravodajských informací, je to méně informací o sankčních režimech, režimech, eh, žádná účast britské strany na operacích Evropské unie, žádná účast eh, Spojeného království eh, na projektech bezpečnostní Eh, pardon, obrané agentury, protože by vlastně k tomu neexistovaly předpoklady. No deal, nedohoda, znamená, že po určitou dobu eh, tady je riziko, že tady prostě nebude organizovaný rámec pro vyjádření společné vůle. Je třeba se na to připravit, musíme eh, se snažit vyřešit ta strategická rizika, vyjednáváme na vysoké úrovni i s Federikou Mogherini na naší straně, tak abychom e, vlastně v těch velkých tématech mohli i tak pokračovat v diskuzi se Spojeným královstvím. Je tady i určitá e, výměna těch důvěrných tajných informací, e, která je předpokládána, ale to už prostě v rámci bilaterální spolupráce či v rámci NATO. Měl jsem eh, čas, eh, příležitost často říkat, že mi líto, že dochází k Brexitu. I když eh, toho lituji, tak se musím snažit ho Eh, ho prostě prosadit eh, koordinovaným způsobem. Je to prostě eh, věc, ve které jsou jenom prohrávající strany. Nikdo neprokázal přidanou hodnotu Brexitu. Nikdo a nikde. Je třeba si to prostě, je to třeba vzít na vědomí, litovat toho, ale snažit se to co nejinteligentnějším způsobem realizovat, vy, vy, no, vy, vyvodit z toho důvěry, závěry pardon, a vy jako političky a politici e, jistě e, vnímáte, jaká je situace. 52% britských občanů a e, celá řada lidí uvnitř kontinentu hlasují proti Evropě, vyjadřují obavy, vyjadřují určité, určitý strach. Není ještě pozdě na to, abychom vyvodili závěry z Eh, věcí kolem Brexitu a snažili se z toho poučit. Eh, je tady určitá eh, velká, velké volání po ochraně a v tomto směru je zapotřebí zajistit lepší spolupráci v oblasti bezpečnosti v Evropské unii. Děkuji vám za pozornost. Cher Michel Barnier, nous vous remercions. Děkujeme mnohokrát, pane Barně, děkujeme mnohokrát za úvodní poznámky, dámy a pánové. Já tady mám opravdu nesmírně dlouhý seznam těch, kdo by si chtěli vzít slovo. Pan Michel Barnier v podstatě bude akceptovat vždy odpovídat po třech vystoupeních, takže vždycky po třech. A Myslím si, že bych vás opravdu chtěl poprosit, abyste byli nesmírně struční ve svých vystoupeních, aby to bylo spravedlivě rozděleno s dalšími kolegy. Začneme Národním parlamentem paní barones Armstrong. Spojené království, dobrý den. Já tady zastupuji sněmovnu lordů a chtěla bych říci, že jsem zde proto, abych něco řekla o tom, co také říkal pan Barnier, ale také na téma dokumentu, který jsme zpracovali ohledně budoucích vztahů mezi EU a Spojeným královstvím. Nazvali jsme to za Brexitem, jakým způsobem tedy skutečně zůstat přáteli a myslím si, že je velmi důležité, že ta zpráva je opravdu velmi komplexní a uvádí se v ní, že tady jsou takové tři hlavní oblasti, kromě toho, o čem tady hovořil pan Barnier. Tři hlavní oblasti, tři klíčové faktory budoucích vztahů. Za prvé samozřejmě nejde tedy o to, abychom zachovávali nějakou nejistotu, pokud jde o politické prohlášení v britském parlamentu, ale jde o to, aby v podstatě zde byly nastaveny vládní mechanismy a to nám skýtá skutečně možnou strukturu pro budoucí dialog, aby skutečně bylo možno jaksi pokračovat, ať už bude dohodnuto cokoliv v rámci dohody. A také půjde o to, abychom opravdu velmi bedlivě dbali na to, že skutečně tam, kde pan Barně končil, musíme postupovat takovým způsobem, abychom skutečně vzbudili zájem i o to, aby lidé se podíleli na těchto pracech, na těchto strukturách v rámci ekonomické budoucnosti i jiných aspektů. Čili skutečně půjde o to, abychom získali právě co největší podporu pro skutečnou spolupráci. Za druhé, samozřejmě o něco méně formální, je otázka také důležitá právě otázka bezpečnosti a různých agentur, které podstatě nebudou vždycky eh, předmětem členství Spojeného království, ale půjde o to, abychom zjistili, jakým způsobem budeme v podstatě moci díky našemu zastoupení v Bruselu skutečně působit efektivně, i když už nebudeme členy. Paní baronko, já se velmi omlouvám, ale já musím být opravdu nesmírně přísný, pokud je o čas, máte dvě minuty. Ale co jsem chtěla opravdu říci, říká paní baronka Armstrong, je, že skutečně je důležité, že jsme se dostali do této složité situace v důsledku úzkoprsého nacionalismu a v důsledku populismu. Referendum v podstatě během tedy té migrační krize bylo e, předmětem určitých traktací a myslím si, že je skutečně důležité, abychom si uvědomili, že se tady objevily různé proudy na pravé i levé straně a že to je otázka, která opravdu se týká mnoha dalších zemí a je třeba, abychom společně pracovali cestou, která se bude těmto otázkám věnovat, abychom se ujistili, že demokracie a spolupráce způsobem, jak skutečně tedy EU funguje, bude schopna opravdu tímto způsobem jak si vzkvétat i do budoucna. Ano, my opravdu mm, se snažíme zachovat velmi přátelské tedy vztahy s našimi s našimi kolegy v Británii. A teď dávám slovo skotskému zástupci, panu Alenu Smithovi. Jak víte, v podstatě, pokud jde o Skotsko, já bych chtěl říci, že nechci dělat žádné velké retorické vystoupení a velmi tedy vítám celou řadu věcí, která zde zazněla. Snažím se opravdu o zachování tedy kázně v rámci 27 členských států a chtěl bych vyjádřit v podstatě svůj smutek nad Brexitem, ale také určitý pocit vzhledem k tomu, jakým způsobem se postupuje ve Westminsteru. Samozřejmě já chápu, že to musíte všechno vy eh, brát s velkým respektem, nicméně v každém případě je pravda, pravda, že no deal se teď stává už velmi pravděpodobnou možností, zejména za posledních 24 hodin a je to opravdu velmi politování hodné. Už tady kolegové hovořili o tom, že skutečně jakým způsobem budeme řešit otázku v rámci občanských práv, pokud jde o tento proces, protože já vím, že tady celá řada občanů se opravdu může odsnout ve velmi složité situaci, pokud nebude uzavřená dohoda. A teď pokud jde o budoucí vztahy z hlediska finančních aspektů, já jsem se tedy samozřejmě zabýval eh, tím, co jste říkal v rámci těch pěti bodů, ale teď je tady samozřejmě otázka, jakým způsobem vlastně se bude EU mm, mm, UK moci podílet na EU programech v celé řadě oblastí a jakým způsobem vlastně budou vyrovnány finanční otázky v této oblasti, jakým způsobem se to vyřeší do budoucna, pokud se vůbec k takovému bodu tedy dostaneme. Ano, děkuji mnohokrát, ale ne. A třetím vystupujícím bude pan Biro z Rumunska. Paní Biro z Rumunska, ano, děkuji mnohokrát za uspořádání této meziparlamentní platformy. Chtěla bych skutečně velmi poděkovat panu Barnierovi za práci, kterou odvedl on osobně i jeho tým. Já bych teď s dovolením tedy hovořila dále svým mateřským jazykem. Já bych chtěla říci, že samozřejmě hlavně bychom měli usilovat o to, aby eh, Spojené království vystoupilo způsobem uspořádaným a že v rámci tohoto procesu je třeba věnovat velkou pozornost eh, zárukám které mohou být poskytnuty v rámci Evropy 27 členských států. My očekáváme konkrétní vývoj eh, od vlády Velké Británie. Dopad samozřejmě Brexitu bude nesmírně silný v oblasti ekonomické i právní a eh, půjde opravdu o to, abychom v rámci evropské bezpečnosti byli schopni eh, zajistit vzájemné posilování mezi Spojeným královstvím a EU na základě společných zásad a hodnot. Rumunsko bude podporovat partnerství v oblasti bezpečnosti mezi EU a Spojeným královstvím a zaměří se zejména na strategické zájmy EU budeme vyvíjet bilaterální partnerství zcela je tedy jedinečného rázu na základě tohoto principu. Ano, děkuji mnohokrát a teď prosím, pan Barně odpoví na první řadu otázek. Paní Biro, to, co říkáte, to, co si přejete, kde skutečně v této oblasti vy jste v takovém velmi citlivém zeměpisně položeném místě a ukazuje to právě, jak vypadají problémy. Mohu to také říci i paní baronce Armstrong. Až do posud my jsme vždy říkali, že je v našem společném zájmu, aby existovalo strategické partnerství se Spojeným královstvím a máme proto všechny potřebné přísady díky tomuto politickému prohlášení. A to není nijak v rozporu mm, proti tomu, aby bilaterálně Rumunsko, Německo, Francie nebo další země, Estonsko nebo Litva, v podstatě již mají teď určité bilaterální vztahy a že je budou dále rozvíjet u politik nebo konkrétních programů nebo určitých kapacit. Spolupráce v rámci NATO pro země EU, které jsou členy NATO, což tedy není případ všech zemí, to všechno bude dále pokračovat, pochopitelně. A proto samozřejmě si také klademe otázku dalšího vývoje a budoucnosti NATO. to ale teď jakým způsobem v podstatě ty věci budeme organizovat. Když tedy EU, e, Spojené království chce skutečně vystoupit, jeho schopnost podílet se dále na určitých programech, na určitých iniciativách EU a paní Armstrong. Samozřejmě já vám musím říci pravdu, není to to samé být venku nebo být uvnitř. Nemůže to prostě fungovat eh, tak, jako by se nic nestalo. Čili je třeba najít v podstatě jiné formy, jiné rámce spolupráce. A já jsem hovořil o strategické spolupráci, eh, hovořil jsem o těch pěti nástrojích. Už jenom když tedy se budeme věnovat těmto pěti bodům, pomůže to dát určité záruky, ale má to samozřejmě své jaksi následky. Vaše země se rozhodla opustit EU, společný trh, celní unii, alespoň tedy do posud to tak vypadá. Odcházíte také ze 750 mezinárodních dohod. 750 mezinárodních dohod, jak si ty mechanicky prostě se na vás přestanou vztahovat eh, Euratom, Europol a celá řada dalších věcí, které zcela mechanicky přestanou existovat, čili to samozřejmě musí mít své následky. Já pochopitelně nebudu hovořit o tom, co se teď děje ve Spojeném království, o té krizi politické, která tam nastala ale myslím, že je zřejmě hlubší než tedy pouze to, co se vztahuje k samotnému Brexitu. Myslím, že to není jenom otázka Brexitu jako takového, otázka té dohody a otázka backstopu v Irsku. Myslím, že to je mnohem jaksi širší že to je krize, která může existovat i v jiných zemích. Já to slyším od jiných kolegů, například paní Aliomary nebo pan Bize o tom hovořili. Probíhá diskuse i v mé zemi, jaký je v podstatě vůbec náš vztah ke světu, jaké je naše místo v Unii, jaký je hospodářský model, který si chceme vybrat. To jsou věci, které se teď projevují i v té debatě na britském území já samozřejmě budu nadále jaksi eh, respektovat vaše parlamentní diskuse a ostatně já vás velmi podrobně vždy poslouchám, když si berete slovo. A je to velmi stimulující, podnětné. Je to opravdu velmi podnětná debata, ale v každém případě mé stanovisko zůstane stejné. Lituji Brexitu, nikdy, myslím, v mém postoji nenajdete nic, co by mohlo být nějakým způsobem ponižující, agresivní, neusiluji o žádné revanšistické záměry, nicméně teď nastal okamžik, kdy skutečně se musíte chopit odpovědnosti a rozhodnutí Evropské rady z minulého týdne znamená právě toto. Tam se otvírá cesta pro Spojené království, aby se skutečně ujalo své odpovědnosti. Buď přijmete dohodu a vystoupíte uspořádaným způsobem, ale to je jediná možnost, protože protože my jsme to udělali na objektivním základě, na právním základě, a nebo tedy nechcete dohodu a rozhodnete se vystoupit bez dohody, je to pak všem rozhodnutí Spojeného království a je tedy to také na jeho odpovědnosti, toto vystoupení bez dohody, a nebo se rozhodnete požádat o nějaký další čas na vyjednávání, ale pak nám musíte říci, za jakým účelem, pokud je to nové referendum, nebo pokud jsou to nové volby, nebo pokud je to nějaký politický proces napříč stranami, to já samozřejmě nevím. Nicméně evropští vedoucí představitelé, pokud by došlo na otázku dalšího prodloužení, se budou ptát proč. A samozřejmě ani zde nehovořím o tom, že budete muset ve Spojeném království uspořádat evropské volby v, na půdě Spojeného království. To bude zcela tedy jednoznačná povinnost. Byla tady otázka i těch finančních aspektů, pokud nedojde tedy k dohodě. Ano, myslím to v tomto ohledu. Pokud tedy nebude ta dohoda o vystoupení přijata. Bohužel bez mikrofonu. Čili pokud dojde k dohodě, pak tedy ty závazky přijaté společně, pokud je ochranu těch občanů 4,5 milionu lidí, tak samozřejmě tam v podstatě to půjde tedy tou cestou, kterou jsme vypracovali a proto také bylo zvoleno to přechodné období, minimálně tedy to dvouleté období, případně i nad rámec toho roku 2020, kdy končí tedy rozpočtové období. Ale pokud nebude dohoda, tak samozřejmě ta atmosféra už sama o sobě bude jiná, protože to znamená nedostatek důvěry pokud tedy není dohoda, znamená to, že už nemáme jaksi mezi sebou vztahy důvěry a ta je právě potřebná pro budování budoucích vztahů. A pak tedy vaše země bude potřebovat mít nějaké vztahy s námi a my zase s vámi. Takže určitě mm, myslím, že Spojené království pak bude jistě žádat například o tedy Free Trade Agreement a jeho vyjednání. To myslím, že půjde velmi rychle. Eh, v takovém případě tady máme samozřejmě před sebou tedy celou řadu dalších otázek. Finanční nařízení, finanční závazky tedy EU, otázka Irska a otázka občanů. To jsou opravdu věci, které jsou důležité a které budeme znovu klást. Čili pokud v podstatě se bude jednat o obchodu nebo jiných věcech v rámci ne dohody, pak budeme klást tyto, tyto otázky, které jsou zcela zásadní. Irsko, občané a finanční závazky. Ano, děkuji mnohokrát. Okay, next free Další trojice z Evropského parlamentu, pan Salafranka, pan Angel z Lucemburska a pan Freund jako poslední. Ano, děkuji, pane předsedo. Já chci souhlasit s tím, co zde zaznělo ze strany pana místo předsedy komise. My, co by Evropská strana lidová, vítáme jeho úsilí. Jedná se o velice solidní kus práce ve světě, který je stále složitější. Spojují se zde strategické hrozby a zároveň nově se objevující mocnosti. A v tomto kontextu mám na pana Barně otázku. To jsou záležitosti, které se týkají budoucnosti. Jsme znepokojeni v otázce například toho, že když Velká Británie odejde z Evropské unie bez dohody, co se stane s tou fakturou, takzvanou, která už v dohodě je, tedy s tou částkou, které má Velká Británie uhradit. A druhá věc, dá se, že po včerejším hlasování chce premiérka Mayová nechat hlasovat o dohodě ještě jednou. A to, že se o tři hlasy přece jen prohrálo hlasování o celní unii, moje otázka zní, ne, není nutné znovu vyjednat tuto smlouvu, nebo bude pak potřebná, pokud by to náhodou prošlo, nová smlouva? Případně pomůže stávající smlouva, pokud by byla nějakým způsobem modifikovaná? Jinými slovy, jakým způsobem by se to dalo vyřešit, aby to co nejlépe vyhovalo zájmům EU. Děkuji, Ignacio. Pan Angel Zucembursk. Děkuji, já bych chtěl poděkovat panu Barnierovi za to, že skutečně věnoval tak velkou pozornost dialogu s vnitrostátními orgány, s národními parlamenty. V podstatě je důležité právě toto nejenom pro naše poslance, ale také proto, aby veřejné mínění právě mohlo díky médiím eh, si lépe uvědomit, že Evropa je skutečně velký projekt, projekt nejenom ekonomický, ale také projekt pro občany. A díky těmto jednáním a díky vaší přítomnosti mnoho Evropanů si mohlo uvědomit, co v podstatě bychom bez Evropy ztratili. Samozřejmě, že tady šlo i o posílení jednoty 27 členských států v rámci tohoto období a já bych chtěl vědět, jak vnímáte riziko, že by tato jednota ne přežila nutně tedy právě to období, kdy se potom budou vyjednávat ty vztahy budoucí se Spojeným královstvím a co tedy s tou jednotou v budoucích letech a jakým způsobem způsobem v podstatě v rámci těchto vztahů, budoucích vztahů s eh, UK, jste už v podstatě stanovili určitá eh, témata, která by vlastně mohla narušit tuto jednotu mezi 27. Myslím, že tedy metoda Barnier, která je opravdu metoda naprosté transparentnosti, bude tedy takovým školským příkladem do budoucna a že se bude využívat i v jiných oblastech činnosti EU. Merci beaucoup. Now... Děkuji vám. A Nyní ještě pan Freund z Rakouska, z Evropského parlamentu. Děkuji. Já na úvod bych rád vám, pane Barně, poděkoval za tu opravdu výjimečnou práci, kterou jste odvedl. Určitě, když jste se do toho pouštěl, tak jste si nedokázal představit, že zde budete sedět 2. dubna, abyste nám se pokusil vysvětlit, co se bude dít eh, po 29. březnu. Já jsem eh, sledoval to třetí hlasování a chci říci následovnou věc před potenciálním čtvrtým hlasováním. Nechápu, jak může být eh, legitimní hlasovat čtyřikrát o tom též dokumentu. A to v období pouhých dvou měsíců když neustále se argumentuje stejně a zároveň se odmítá lidem možnost se vyjádřit po druhé v referendu. Nevím, zda to má něco dočinění s otázkou, že se konzervativci obávají britské účasti um, v evropských volbách, stejně jako se ďábel bojí svěcené vozy. Bojí se, že by se zde dostali laboristé a že by zvýšili počty v řadách socialistů a demokratů. Nevím, zda byste s něčím takovým dokázal souhlasit. A pak, jelikož se jedná moje, o moje poslední, mou poslední účast v zasedání AFETu. Děkuji tobě, Davide, za skvělou práci, za opravdu nestrané předsedání tomuto výboru. Já jsem tady od samého začátku, kdy se ujal předsednické role. Přeji výboru AFET hodně zdaru a doufám, že budou i nadále pracovat na silné a sebevědomé zahraniční politice. Děkuji, kolego Freunde. Poslední zasedání, ano, poslední den. Máte pravdu, děkuji za takováto přátelská slova. Dokázal byste se smířit se čtyřmi řečníky, protože ještě Lord Kino se nimi Lordu. Děkuji, pane předsedo. Já opravdu jsem velice potěšen a zároveň překvapen takovýmto vřelým přijetím. Jak tento stroj, který u nás se porouchal, zde funguje, jak vše běží. Mohu vás ujistit, že se jedná o velice bolestivou věc a všichni jsme tím pošramoceni. Určitě jste schopni eh, si sledovat analýzy BBC a já jsem si z pohledu střednědobé analýzy bedlivě vyslechl pana Barniera. A vidím to obrovské úsilí, to množství práce, které bude třeba vykonat, abychom se dobrali dobrých vztahů EU s Velkou Británií, se Spojeným královstvím a rovněž i jeho slov eh, k evoluci Evropské unie, protože eh, vše to je propojeno s eh, těmi vysokými procenty britských voličů, kteří hlasovali pro vystoupení a určitě jsou i jiní evropští občané, kteří mají starost o současný tvar EU. Je ale důležité, aby co nejvíce aktérů bylo zapojeno do této evoluce v neposlední řadě, protože mnohé vyřaduje jednomyslnost, například smlouvy. A tady vidíme plurál, že se nejedná pouze o Spojené království versus EU. V dlouhodobě ale je společným cílem všech poslanců boj za mír a za prosperitu svého elektorátu ať už našich nebo i sousedních zemí. Já, když jsem se podíval na seznam hostů, tak jsem s potěšením mm, zjistil, že jsou zde kolegové z Norska a proto i když bychom případně do budoucna nebyli členy Evropské unie, tak doufám, že i my budeme zváni. Často je špatně citován pan Churchill, ale on skutečně řekl, že je lepší sejít se tváří v tvář. Že to je optimální způsob cesty ku předy. Tedy druhé kolo, Myšle, máte slovo. Eh, Lorde Kinole. Vy se usmíváte, eh, když eh, zmiňujete Norsko. Chci připomenout, že Norsko se rozhodlo, že se nestane členem Evropské unie, přestože jí členství bylo nabídnuto eh, v rámci předstupních jednání. Norsko se zároveň rozhodlo, že bude plně účastné vnitřního trhu a nevede si tam tak špatně, protože norský trh není autonomní národní trh, je to trh, který je součástí eh, toho jednotného trhu, přispívá do něj a má jeho sílu. Mám dokonce diplomatické eh, poradce, eh, či jednoho diplomatického poradce z Norska, a to už asi deset let, sedí tady někde v sále, takže ty norové tady prostě jsou. Vy jste sám osobně připomněl ty velké e, problémy britské debaty, tak jako to učinil pan Freund. Já tyto e, potíže nebudu e, komentovat. My respektujeme britské postupy, někdy je to překvapující, pan Freund to řekl, těch, ta řada těch hlasování jdoucích po sobě, ono to vlastně možná ještě neskončilo, byl jsem informován že se možná chystá další série indikativních hlasování podle tisku z minulého eh, dne, eh, takže my to všechno sledujeme bedlivě a do té doby, co tady bude šance, možnost, která bude respektovat britskou e, debatu, e, to, že pokud tady bude možnost, že Britové vezmou odpovědnost za tuto dohodu, tak my jsme takovéto šanci otevření. Ale ta krize je vážná, už jsem to říkal paní Armstrong, nikdo e, se z toho nemůže těšit. Nikdo se nemůže radovat z toho, co se teď odehrává. Lord Kenoule, ano, bude zapotřebí energie. Ať už jsou okolnosti jakékoliv, pokud všechno půjde dobře, tak eh, zahájíme nová jednání a doufám, že to bude možné učinit co nejdříve. A my jsme na to, Lorde Kenoule, eh, připraveni. Evropská komise má a bude mít odpovědnost jménem Evropské unie vést tato jednání ve všech oblastech, eh, které jsou uvedeny v tomto textu je to nějakých 12 paralelních, patrně 12 paralelních vyjednávání a ta generální ředitelství jsou připravena a jsou připravena navrhnout radě mandáty, vyjednávací mandáty a my co nejdříve těchto, eh, otevřeme těchto 10-12 vyjednávacích stolů ve všech oblastech, ať už se jedná o spolupráci eh, v oblasti dopravy, policejní spolupráce, spolupráce, justiční spolupráce a tak dále, ale prostě tady nebude mnoho času. 21 eh, měsíců přechodného období. Pokud, se to bude, eh, pokud to bude prodloužit, tak to mohou být nějaké 3-4 roky, ale víc, eh, víc těžko. Podíváme se, podívejme se, jak jsme to vedli s Japonskem a Kanadou, ale jsme připraveni. Řekl jsem, a tady jsem trochu vystoupil nad rámec své role, jsem ovšem politikem, že z naší strany eh, a na to není eh, příliš pozdě, eh, vyvést, vyvodit lekce z Brexitu, vyslechnout naše občany, kteří vyjadřují určitou, určitý hněv, sociální hněv, a jiný hněv. To je velká výzva pro nadcházejících pět let pro evropské politiky. Děkuji, pane Angele za vaše vlídná slova. My budeme snad i nadále schopni spolupracovat, pracovat tímto způsobem. Tato jednota, to není něco, co spadlo z nebe. Je to propojené s vůlí eh, všech eh, šéfů států a vlád, protože všichni mají, eh, vnímají, že se jedná o něco, co, se ode, co je velice vážné. <clears throat> co se odehrává s Brexitem, nová, eh, nový přístup Spojených států vůči Evropě, eh, geopolitický kontext, situace v Libii a jinde, eh, čínský tlak, to všechno vytváří určité klima odpovědnosti, závažnosti víc než v minulosti. Si prostě asi eh, uvědomujeme, že je lepší být společně, než aby si to každý řešil u sebe doma, samostatně je, je škoda, že se Spojené království rozhodlo zůstat solitérem a ne solidární. My ovšem chceme zůstat solidární a v tomto směru nechceme, aby se věci v Evropě měnily. A jednota do budoucna, pokud se nám podaří udržet tuto metodu, která vytváří e, opravdu klima důvěry, tak já se s tím zase nedělám až tak velkou starosti. Samozřejmě budou debaty, budeme e, diskutovat, e, protože existují existují divergence, nejsme všichni tak blízko spojeným eh, království jedni jako druzí, máme jiné ohledy, nemáme úplně stejné zájmy, eh, ale jde o to uchovat integritu vnitřního trhu teď jsem byl v jiné rozpravě a ze Sky News novináři jsem řekl, On se eh, mě ptal, jestli nejsme příliš tvrdí, neoblomní a nějaké ústupky ze strany Evropy, jestli by nemohly být. A já jsem na to odpověděl, toto není běžné obchodní jednání. Tady nejde o nějaký marketing. Tady se prostě nedá eh, jaksi handlovat. Nemůžeme kompromitovat vnitřní trh. ne království tady tento jednotný trh s náma vytvářelo 44 roky a právě protože ho máme, ten jednotný trh, tak nás americký prezident a čínský prezident respektují. To není jen tak nějaký trh, to je ekosystém, integrovaný ekosystém Eh, který je zaplněný norem, normami, eh, standardy, eh, nařízeními, který má svůj systém dohledu a dozoru a tak dále. Nemůžeme nerespektovat disciplínu a přitom užívat výhody. To jsem se snažil vysvětlit. Takže Tady prostě se jedná o zájmy Lucemburska, Německa, Francie, všech vašich zemí. Když jsme e, odmítli těch deset bodů z Checkers, e, tam e, nás žádali o polovinu celní unie. Výhody ano, ale, neví, ale závazky ne pak eh, se jednalo o sladění eh, ohledně norem eh, výrobků, ale odlišnost všude jinde. To prostě nebylo by fér vůči našim podnikům, které respektují pravidla a zároveň samozřejmě těží z určitých výhod. Tady nejde o dogmatismus z naší strany, nejde o neoblomnost z naší strany. Tady jde o vyjednávání dohody o odchodu, takže nebudeme přece přitom rušit a ničit všechno to, co představujeme. To je třeba si uvědomit. Každopádně děkuji vám za vaši podporu, pane Salafranko, e, tak ohledně rozpočtu, to je věc, která zůstane na stole, pokud nebude dohoda, tak pro jakoukoliv pohodoucí diskuzi, do které s námi Británie bude chtít vstoupit, ten problém tady zůstane, občané, Irsko, eh, finanční eh, pořádání, to jsou otázky, které nastolíme znovu na stůl, abychom dospěli k nějaké vzájemné důvěře. Základy té dohody, kterou tady máme, e, zůstanou na stole. Z toho hlediska jsme učinili to úplně nejlepší, tu nejlepší práci, kterou jsme e, mohli odvést. Ne, pokud tady bude nějaký e, nový globální díl, hodně eh, turbulence, eh, tak eh, samozřejmě to bude mít důsledky i pro nás, i když jsme na to připraveni, ale každopádně se budeme muset pokusit vyjednávat znovu a nastolit znovu klima důvěry. A to je naše hlavní, to je jedna z našich hlavních cílů až do konce a my ještě nejsme u konci. David řekl, že Evropané jsou se svou trpělivostí u konce. Já ještě trošičku nechávám si v zásobě. E, britský parlament tedy e, doufáme, že udělá to, co je správné, že tedy bude ratifikovat tu, tu dohodu. E, možná, že nás požádá, abychom vylepšili tu politickou, to politické prohlášení. Možná, že může být úplně jiné. Můžeme tam třeba něco vypustit, něco přidat. Doufáme, že se pod stolem, že se pod stolem neocne veškerá ta práce, kterou kterou jsme eh, odvedli, protože pro pokojní spořádaný odchod je toto dohoda, která je jediná možná. Thank you, Michelle. It's... Děkuji, Michelle. Ano, určitě je třeba zůstat v klidu a prostě neustále indikativně hlasovat. Budeme se zatajeným dechem a s obdivem sledovat, co se dále odehraje v dolní sněmovně. Další kolečko tazatelů Charles Danek, pan Bize, pan Nád a pan Kováč. Máte slovo, děkuji, pane předsedo. Já nejdříve s dovolím osobní pozvánku. Já jsem představitelem konzervativní menšiny, která je proevropská zde, která považuje Brexit za chaos. Já zde souhlasím s panem Barnierem. Brexit je sobecký a destruktivní proces a zároveň nesmysl. Ale na druhé straně my jsme super bezpeční z pohledu účasti například v jaderných ozbrojených složkách, vazby na Spojené státy a v NATO a tak dále. A EU byla pouze jedním kamínkem v té mozaice naší um, politiky bezpečnosti. To, že tam um, nám bude odťata ta možnost, bude prohrou pro obě strany, no a právě u nás Atalanta měla právě mm, svůj uzel. V mém volebním okrsku byl to skvělý koncept, jak bojovat eh, s piráctvím. A já jsem vždy byl zastáncem těsného bezpečnostního partnerství se 27. A zároveň podporuji, že mm, takový koncept, že bychom mohli být při nejmenším pozorovateli v tom výboru, ale bohužel to nikdo nepodpořil hovořil. Nyní nemáme ponětí po posledním kole hlasování v dolní sněmovně, jak to s Brexitem dopadne. Nevím, jak si to premiérka Mayová představuje, doufám ale, že dojde k delšímu prodloužení a k druhému referendu to podpořilo z pohledu hlasujících nejvíce poslanců a bylo pouze těsně poraženo. Jak tedy dále zacházet s otázkou bezpečnosti, nikoli pouze vnější, ale i vnitřní, když se nacházíme na okraji pro pasti. My těžíme z umluvy s Prm, z systému SIS, z systému evropského zatykače, z systému registrace cestujících v letadlech. Vše to bude vyhozeno do koše, jak tedy můžeme schopně a účinně těžit například z těchto databází. Děkuji jako další Jean Bizet. Ano, děkuji mnohokrát. Já bych chtěl poděkovat panu Barnierovi za jeho práci, za jeho angažovaný přístup. A mám otázku, která se týká jednoho z těch indikativních hlasování ze včerejška konkrétně celní unie. O pár hlasů to neprošlo, ale je to velmi odlišné té dohody z 25. listopadu, kterou uzavřela Teresa Mejová se 27. protože v podstatě tam jaksi není už ve hře backstopa. Pan Barnier, byste říkal, že opravdu tady skutečně jde o něco jiného, než jenom o ekonomiku na našem vnitřním trhu, že je to i otázka hodnot. A když se podívám na seminář, ze 6. července. Tam naši přátelé také zvažovali možnost toho, že by po svém vystoupení z Evropské unie mohli v podstatě vést určitý dumping v mnoha oblastech. A když to propojím s prohlášeními eh, amerického zástupce pana Roberta Exfingera, který právě působí v oblasti zahraničního obchodu a navrhoval v podstatě možnost obchodní výměny kolem 30 miliard dolarů, včetně tedy potravin, tak to by znamenalo značným způsobem měnit právě evropské normy, do kterých doposud jaksi patřili, Čili pokud by opravdu se dohodli na celní unii. Zda by tedy s tím souhlasila 27. bez té bezpečnostní eh, eh, pojistky a jakým způsobem by v podstatě také mohli potom v podstatě eh, usilovat o to, aby vlastně Evropa svým dílem nesla tedy tu nedohodu. Ano, děkuji. Děkuji. Javier Nat. Děkuji, pane předsedo. Já sdílím všechny ty projevy znepokojení, které jsme si zde vyslechli ze strany těch, kteří se snaží zachránit Evropu. Nebudu to opakovat. Spíš bych nazval tu situaci opravdovým kavskovským surrealismem. Jsme dvě minuty před pádem do propasti a my zde hovoříme o budoucí spolupráci, o projektech a přitom dva roky jsme vyjednávali něco, mm, co nikomu nevyhovuje. Čelíme chaosu. V praxi to vypadá tedy tak, že my vidíme člověka, který se topí a jakmile se ho snažíme zachránit, tak on ty zachránce se snaží stáhnout k sobě, aby se utopili rovněž. Já si nemyslím, že by ta dohoda, která byla vyjednána, nakonec eh, vstoupila v platnost. Ale je tady mnoho neznámých ohledně budoucí dohody. Jak to vypadá například s možnosti voleb eh, ve Spojeném království. Je tam šance, když se jim nepřipravilo, nepodařilo připravit odchod za dva roky, že se eh, dokážou připravit volby a zároveň my se musíme soustředit na volby do našeho parlamentu. A přitom zde máme eh, zákonodárce, kteří se účastní tvorby norem, které budou platit v budoucnosti, například Brity, kteří se na tom podílejí, ale přitom brzy budou mimo. A zároveň zde máme poslance, kteří berou plat a účastní se diskusí a přitom tady nechtějí být. To jsou přece vzájemné protiklady, které nás dovedou k porážce potenciálně, které nás nakazí chaosem v celé Evropě. A ještě bych si k tomu dovolil dodat, že mě opravdu znepokojuje, že Faráš zde se snaží rozbít Evropskou unii. Nevím, zda si uvědomuje, že toto rozpoutá obrovskou krizi ve Velké Británii, ve Skotsku a v Severním Irsku. Někdo by mu to měl zdůraznit. Bych chtěl pogratulovat panu Barnierovi za vynikající práci, kterou odvádí jménem Evropské unie. Ironie historie je taková, že jiný francouz, pan de Gaulle, se před lety stavěl proti tomu, aby eh, Spojené království vstoupilo do společného trhu. A dnes máme francouze, který vyjednává jménem Evropské unie, ale který je přesvědčen o tom, že Velká Británie by měla zůstat v EU, ale tak vypadá dnes historie. Myslím, vážený příteli, že jste opravdu velmi užitečně zúraznil, že ta myšlenka zatím eh, je oslabit EU, ukázat, že je možné žít, existovat bez EU. Já jsem osobně optimista. Myslím si, že jsme ukázali, jak také řekl pan Prody před několika týdny, že tento proces existuje, že Evropa existuje. Nicméně bych vám chtěl položit tuto otázku. Vnímáte zde riziko, že by někdo další mohl následovat cestu Brexitu, pokud se ukáže, že Velká Británie přece jenom funguje bez toho, že by byla členkou EU. Děkuji vám. Michel. Děkuji. Michele, uděláme pak ještě jedno kolečko po vaší odpovědi. Uh, uh, try to be precise and short. Pokusím se o stručnost. Eh, Pane Kováči, opravdu to vaše přirovnání je pro mne velkým překvapením. Já skutečně to beru jaksi jako politický úkol. Já jsem vstoupil do politiky díky generálu de Gaulovi, bylo mi ovšem tehdy 14 nebo 15 let a e, rozhodně bych tedy jaksi se v tomto přirovnání necítil tak úplně svůj, protože je poněkud nepřiměřené. Mám pocit, že i když jsem členem tedy strany, která hájí de Gaulleovy ideály, tak v podstatě bylo tedy před několika lety také navrženo v podstatě právě potom referendum na eh, vstup eh, Spojeného království. A tehdy jsem já jaksi byl velmi angažovaný za tuto možnost. Pane Kováči, v každém případě objektivně vzato celá řada politických představitelů ve všech možných zemích, kteří hájili vystoupení své země z eurozóny nebo z Evropské unie, to už dnes neříká. To je tedy mé konstatování. My jsme nevedli to jednání s tímto cílem nebyla zde vůle někoho trestat nebo se nějakým způsobem někomu mstít nebo být vůči Britům nějakým způsobem jaksi velmi negativně naladěným. My jsme se drželi skutků, čísel, údajů a právních tedy aspektů, které sebou as, tento aspekt Brexitu nese, ale nic dalšího, opravdu žádné vášně, něco velmi objektivního. A objektivně musím říci, jak už jsem to řekl i před chvílí, e, například před členy sněmovny lordů, e, to, že tedy vystoupíte ze 750 dohod, že opustíte společný trh, to všechno bude mít samozřejmě následky. A dnes je třeba tyto věci zohlednit a nějakým způsobem tedy e, se k ním také postavit. Taková je skutečnost. Pokud je o pana Nata, ano, teď opravdu nastal okamžik, kdy je třeba jaksi pečovat o Unii já jsem také, pane Nate, říkal, že jakékoliv prodlužování, pokud tedy se bude žádat o prodloužení, bude nutit Spojené království uspořádat evropské volby v květnu na svém území. A to prodloužení znamená prodlužovat nejistotu. Čili to má samozřejmě politický náklad sebou a má to sebou také samozřejmě náklady ekonomické. A to já všechno musím jaksi připomínat, protože to bude pochopitelně rozhodnutí evropských eh, nejvyšších představitelů, pokud bude schopna britská vláda říci, proč usiluje o prodloužení, e, pak musí uvést objektivní důvody, jestli je to pro uspořádání referenda, nových voleb nebo případně nového politického procesu e, je možné si představit, že pak na to bude třeba čas. Už ne čas na vyjednávání, ale čas, který potřebují Britové, aby mohli ve vlastním procesu politickém postoupit dále. Ale to všechno samozřejmě sebou nese určité náklady. A proto je tady určitý paradox. Pokud chceme vystoupit z EU, sedět tedy u stolu a vyjednávat a dávat svá stanoviska, ale taková jsou prostě pravidla. Jsme v právním státě, člen Unie a Spojené království je členem Unie se všemi právy a povinnostmi, tak tedy zasedá s námi za jedním stolem ale v každém případě doufám, že v těch pár dnech, které ještě zbývají, že se nalezne cesta, jak postoupit dále, pokud jde o možnost eh, schválit tuto dohodu a že tedy je skutečně třeba otevřít dveře právě možnostem dalšího vyjednávání. Také děkuji panu Bizetovi za jeho vystoupení. Já samozřejmě sleduji diskuse týkající se například celní unie chtěl bych objektivně říci, že pokud by Spojené království žádalo o možnost být členem celní unie, samozřejmě skutečně se to týká tedy celní unie takové, jaká třeba je také eh, hostitelskou platformou pro Turecko. Máme tedy Turecko plus třeba zemědělské produkty a tam skutečně by Spojené království mohlo v podstatě být jaksi eh, členem této obchodní skupiny právě pro otázku pro otázku eh, zboží a pak by samozřejmě musela také vyjednávat se Spojenými státy prostřednictvím této platformy a nikoli samostatně. A kdyby neexistovala celní unie, kdyby třeba i existovala tedy dohoda o volném obchodu, což se také říká v tom politickém prohlášení, tam se hovoří o dohodě o volném eh, obchodě, pak samozřejmě zase musí být nastaveny rovné podmínky. Tady skutečně nemůže být nějaká předpisová jaksi příliš velká rozmanitost. Dámy a pánové, dohoda o volném obchodu se Spojeným královstvím bude něco zcela nového. My jsme vyjednávali možná 30 nebo 40 obchodních dohod, ten poslední s Japonskem, také s Kanadou, s Koreou a vždy šlo v podstatě o konvergenci předpisů naše normy se začaly zbližovat, abychom mohli lépe obchodovat. A v případě Britů jde o opačný proces. Oni jsou dnes naprosto integrováni díky jednotnému trhu, ale budou se posunovat dále. A otázka zní, co se stane, kam vlastně až jak si půjdou, bude ten rozdíl, to rozpětí rozumné, kdo to bude kontrolovat, nebo se to stane právě nástrojem pro dumping v oblasti daňové, sociální, eh, v oblasti spotřebitelů a tedy proti nám. My rozhodně nejsme naivní, čili budeme mít určitě prostředky o tom, jak se snažit právě tyto věci mít pod kontrolou, aby právě tedy také Britové v tomto rozdílu v rámci toho rozpětí nezašli příliš daleko. Pokud jde o vystoupení pana Tanoka, ano, znám ho dobře, znám jeho stanoviska. Ještě jednou, v každém případě nemůžeme se tvářit, jako by se nic nestalo. Bohužel musíme opravdu vědět a také v podstatě být schopni tedy přijmout důsledky a být pozorovatelem v některých jaksi eh, specifických, specifických oblastech, například EZBP a tak dále, to opravdu není možné, protože máme samozřejmě vztahy s jinými třetími zeměmi v tomto konkrétním ohledu a to, co dáme jedné zemi, třetí, musíme tedy být schopni dát i jiným třetím zemím. Čili s tím je spojena řada problémů a musíme zůstat realisty. Ano, je třeba uzavřít dohodu, abychom opravdu zachovali důvěru a upřímně si myslím, že to, co jsme dali do toho politického prohlášení, těch pět mechanismů spolupráce, tam rozhodně neusilujeme o to, abychom dostali více nebo aby se to dělalo ještě nějak jinak. Pokud by těch pět mechanismů, Charlesy, v rámci právě toho ducha, aby skutečně byla dobrá spolupráce, abychom jaksi spolu zachovali dobré vztahy, pak můžeme opravdu užitečně v podstatě využít tedy eh, spolupráce se Spojeným královstvím právě i v oblasti spolupráce, i v té zahraniční oblasti, eh, politice zahraniční EU. Ano, děkuji. Kolegové, máme už půl dvanácté a pan komisař Hán čeká venku. Já se velice omlouvám, nemohu dát slovo ostatním kolegům. Podařilo se mi dát slovo všem představitelům národních parlamentů, omlouvám se evropským poslancům, ale možná budou ještě mít příležitost se na eh, pana komisaře obrátit ve Štrasburku. A ještě pár slov závěrem. Na konci, no, pokud eh, eh, Spojené království schválí tu dohodu, bude to na nás, zda budeme souhlasit či ne a výbor AFET už k tomu vypracoval stanovisko. A když budeme hovořit o budoucích vztazích, tak se bude právě jednat o náš výbor, který se ujme této úlohy jako vůči výbor spolupracující s řídící skupinou pro Brexit a budeme se snažit, ať už tedy bude dohoda platit či ne. Ještě jednou děkuji, že jste přišel mezi nás, děkuji za tuto výměnu názoru, děkuji za eh, tak skvělou práci vašeho týmu a doufám, že se nevidíme naposledy.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 Nyní už prosím o klid a obracím se na všechny, kteří chtějí pokračovat ve svých rozhovorech, aby se odebrali ven. Máme tam takovou skupinku před eh, obrázkem eh, pana de Gasperiho, které viditelně zajímá něco jiného, ale nyní už je to dobře. A přecházíme k dalšímu bodu pořadu jednání. S velkým potěšením mezi námi vítám pana komisaře Hána, zodpovědného za politiku rozšíření a sousedství. A jsem rád, že se dostavil na půdu našeho výboru pro zahraniční záležitosti, který zde má přizvané představitele Národních sněmoven. Vítám pana komisaře Hána a to zejména, že naše debata, naše rozprava je velice dobře načasovaná, protože v minulém týdnu se parlament zabýval o novými nástroji, jak systému předstupní pomoci, tak i politiky sousedství. Parlament trvá na svém stanovisku, aby v tom víceletém finančním rámci do roku 2027 bylo v rámci ESVČ podporována pomoc s demokratickou podmíněností a že tam se musí jednat o ochranu lidských práv a rovněž i strategická přeskum nástrojů musí být takto koncipován. Já bych zde mohl déle hovořit o všem, co se týká politiky rozšíření, my se tím neustále zabýváme, už od roku 2014 o tom intenzivně um, debatujeme, ale já místo toho bezodkladně dávám slovo panu komisaři, aby se s námi podělil o své připomínky a posléze, abychom dokázali přijmout co nejvíce dotazů. Já budu pro změnu hovořit německy. Tedy v první řadě vám děkuji za pozvání a za druhé, z toho, jak jsem tomu porozuměl, jsem přišel těsně po velice živé diskusi o Brexitu. Nevím, jak v tomto světle dopadne z pohledu emocí moje mm, část toho vystoupení. Určitě hovoříme o důležitých záležitostech, ale přece jen tam není to napětí a nesledujeme se zatajeným dechem, co se děje v nějaké například sněmovně ve Westminsteru. Já budu hovořit o dvou záležitostech. Jednak politice sousedství, jednak politice rozšíření. U obou záležitostí platí, vyvážíme stabilitu, případně dovážíme nestabilitu. A zdůvodnění jednoduše spočívá v tom, že jak na Balkáně, tak i v politice sousedství, v těch sousedských státech je zcela výrazně nižší životní úroveň. Slavný příklad je vztah Polska s Ukrajinou. Tam na začátku 90. let to bylo zhruba stejné. A nyní se v Polsku občanům vede zhruba šestinásobně lépe než občanům Ukrajiny. A to je takový vzorec, který sledujeme do určité míry i na Balkáně a i na jihu a na východě Evropské unie. Tedy přeloženo do našich strategických cílů, já bych to možná nenazval vizí, ale rozhodně takovým plánem vytvořit takový pás lepších životních podmínek, aby se ta propast přece jen snižovala je to neustálý problém v opačném případě. I když i to zbližování není snadné. Už dnes, jak na jihu, tak na východě, máme asi 20 milionů vnitřně přesídlených migrantů, kteří se nezdržují tam, kde by chtěli být. A případně i se stěhují do jiné země a často i za dramatických Okolnosti ať už eh, z důvodu syrského konfliktu, toho, co se děje v Libii, toho, co se děje na, eh, na východě Ukrajiny, ale i na jihu Kaukazu, kde žijí lidé, kteří by dali přednost jinému bydlišti, ale zároveň se snaží mm, pokukovat po Evropě, po té velké měkké síle, kde přece jen životní podmínky a i úroveň platů je mnohem vyšší, mnohem atraktivnější a zároveň jim bude chránit práva jednotlivce. Což znamená, že naším strategickým cílem bude posunout kupředu tam tu ekonomiku ten ekonomický rozvoj, ale zároveň zlepšovat i stav z pohledu právního státu. Hypotéza, která neustále se ověřuje jako správná je, čím lépe se nám daří přilákat ten právní stát, tím lépe se nám daří přilákat zahraniční investory, aby tam šli a obchodovali, aby si tam zakládali firmy, případně pobočky. A pak už to má obět zpětně vliv na kvalitu justičního systému. Pouze funkční, transparentní, profesní justiční systém může být eh, konec konců takovým základem pro kvalitní trh z pohledu podnikatelství a rovněž ovlivňuje ta rozhodnutí těch konkrétních podnikatelů, zda se někam vydat a zda někde s někým obchodovat. To my neustále máme na paměti a jdeme na to různými prostředky. Zejména se to daří tam, kde partner je potenciálním budoucím členem Evropské unie, protože tam můžeme řídit vyjednávání a v průběhu toho vyjednávání můžeme využít té páky, té páky, která funguje jako nejlepší z možných, abychom dokázali nastolovat něco, co vydrží. A pak ta druhá nejsilnější páka, tu používáme se zeměmi, které mají dohodu o přidružení, případně dohodu o obchodu, například eh, Gruzie, Ukrajina, Moldavsko a pak eh, je ten třetí stupeň ostatních partnerů, kde ta intenzita vyjednávání je různá. Obecně, kdybych si mohl zde před očima eh, představit ten obrázek region po regionu. Západní Balkán, tam můžeme říci, suma sumárum, jsme dosáhli zásadních pokroků. Já vždy žádám o eh, jiný časový eh, prostor, jiné časové měřítko k tomu vyhodnocování, než se tomu v současnosti děje, než tomu je. Ale když se podíváme dlouhodobě, tak rozhodně se ta situace v oblasti právního státu tam zlepšuje. Ale i to smířování. Příklad. Máme sice takové ticho v dialogu Eh, mezi Bělehradem a Prištinou, ale já doufám, že z toho ticha přece jen se něco zrodí a to brzy. Protože vyřešení té otázky a cíl takové už skutečné právně závazné dohody mezi těmi dvěmi zeměmi je základním předpokladem pro uspořádání tohoto regionu, pro další vývoj toho regionu, protože mnoho regionálních projektů závisí na budoucích vztazích těchto dvou zemí. Přesto to všechno jsme se ale už dostali na takovou úroveň, že kdykoliv tam dochází k problémům, přirozená reakce je odpovědný chytne do ruky telefon, spojí se s těmi, které tam zná a díky tomu se vše uklidní. Před několika lety by možná z těchto zápalných bodů opravdu vznikly konflikty, fyzické konflikty. A to já už považuji za mm, jasný pokrok, že se tak nyní neděje. Další hmatatelný pokrok my jsme už před rokem přesně prezentovali takovou zprávu jménem komice a tam jsme řekli, nového člena budeme akceptovat pouze v situaci, pokud tento nováček si vyřeší všechny své dvoustrané konflikty. A z té dosavadní eh, zkušenosti nejsme ochotni si nechat dovést do Evropské unie nějaké nevyřešené dvoustrané konflikty konflikty a střety. No a ono opravdu to přineslo plody. Bývalá Jugoslávská republika Makedonie si vyřídila své vztahy s Bulharskem, tam eh, už máme novou kapitolu a zejména se podařilo dovést do konce vyjednávání o názvu. S Řeckem a máme novou Severní Makedonii a najednou se jedná o jediný zem, jedinou zemi v tomto regionu z těch šesti, která už nemá žádné bilaterální konflikty. To tedy je takový názorný příklad té dynamiky, která tomu vévodí. A na čem nyní záleží? Tady se obracím zejména na kolegy z členských států je třeba vždy mít na zřeteli dlouhodobou perspektivu, ten dlouhodobý výhled. A my, co by komise na konci května, vydáme takovou upřímnou zprávu o pokroku. Jak to vypadá v těch jednotlivých zemích v regionu, no a plus i o Turecku. A já vycházím z toho, že na základě toho, čeho jsme nyní svědky, přijdeme s doporučením jak v případě Severní Makedonie, tak i v případě Albánie. Že tam můžeme začít totiž připravovat eh, vyjednávání o přistoupení. A to zcela oficiálně. Zejména po pozitivním vývoji v Severní Makedonii. Tam se to zdá víc než vhodné. My už jsme před rokem vyjádřili svůj kladný postoj a 25, 26 členských států se k tomu rovněž vyjádřilo kladně. Nyní už máme celou tu záležitost se jménem vyřešenou a to podle mého názoru musí znamenat, že uděláme ten další krok. Proč? tady, myslím zejména v těchto eh, kruzích, eh, na něž se nyní obracím. Už je dávno dobře známo, že opatření v oblasti externí politiky musí být základem pro jednotlivé kroky v tom procesu rozšířování a tam víme, potřebujeme jednomyslnost dosavadních členských států. A na každou úroveň toho postupu k přistoupení máme nastavené benchmarky, určité, mm, určitá kritéria, která ten stát musí naplnit. To jsou předpoklady, které byly vypracovány jednomyslně všemi členskými státy. A já jsem hluboce přesvědčen, že jakmile ty členské státy budou ta kritéria naplňovat, pokud je splní, pak musíme prokázat my svou spolehlivost, svou věrohodnost a jakýmsi vhodným způsobem opravdu reagovat. Tedy, jakmile Makedonie, Severní Makedonie se zbavila dvoustranných konfliktů se svými sousedy, my musíme rovněž udělat to, co se o nás čeká. A nevím, zda to bude zítra či pozítří, že eh, ta země přistoupí. Chorvatsku to trvalo 8 let, to vyjednávání. A já, když hovořím o těch procesech, tak tam si spíše představuji, že to nebude trvat eh, kratší období, že to bude spíš trvat déle. Ale máme určité páky a díky nim se věci mění. My se snažíme těžit z těch zkušeností a pak vidíme, že naši partneři schvalují zákony, které už jsou určitým předpokladem pro přistoupení, ale to už nám nyní nestačí. Nyní se snažíme pozorovat, jak to pak je dlouhodobě i uplatňováno, například v boji s korupcí. Zdá v těchto státech eh, nejen, že ty zákony existují, ale Otázka zní, jak jsou pak ty zákony spolehlivě uplatňovány, jak eh, pak fungují v praxi, jak se ten justiční systém dokáže postavit nějaké situaci, tak abychom měli skutečnou záruku toho, že když prohlásíme, že tyto země už odpovídají evropským standardům, že tomu tak opravdu je. Já to zde říkám, protože jsme často kritizováni, že bychom se neměli stavět do role jakéhosi soudce že bychom měli působit silněji, že například na Balkáně se snaží do všeho um, zaplést Rusko, arabské země, Čína, tam se hrává stále silnější úlohu. No, já bych řekl, strach je špatný rádce. A Dovolil bych si poukázat pouze na to, že když hovoříme o hospodářském vlivu Evropy na Balkáně, tak tam se jim nikdo nevyrovná. 75 ehm, investic pochází z Evropy, 65 obchodu probíhá s Evropskou unii, takže to je celé jednoznačný fakt. Přesto však, ano, se tam snaží být aktivní strukturálně, infrastrukturálně i jiné země, silní hráči. A my si toho jednoduše musíme být vědomi. Nechci zde hovořit příliš dlouho a zároveň nesmíme to přistupování ani protahovat. To je pravda, ale musí to trvat tolik, kolik bude potřeba. Za uh, několik týdnů budeme slavit 10 let politiky sousedství a to budeme účtovat. Budeme se zamýšlet nad tím, jak zacházíme se zájmy našich partnerských zemí a jak zároveň prosazujeme i naše zájmy v těchto zemích a ve vztahu k ním, zejména hospodářské zájmy, ale i zájmy v oblasti podpory právního státu u těchto partnerů. To se domnívám je opravdu dobrá rovnováha a dobrá cesta. Nyní už máme takový jasný model, kde v určitých oblastech vždy tu, kterou zemi dokážeme podpořit. A nyní dokážeme do roku 2020 uzavřít první fázi těch 20 prosaditelných cílů a zamýšlíme se nad cíly na další dekádu. A i zde ze svého pohledu mohu říci, je to obtížné, ale přece jen pozitivní. E, obtížné je to na jihu. Tam máme nejsložitější okolnosti v Tunisku e, v tu, například tam chceme podpořit demokratický vývoj a zároveň je tam ta situace nesmírně složitá. A to nás zaměstnává. A jinak eh, v tom středomoří se musíme snažit zacházet s těmi konflikty tak, aby ty dopady na Evropu byly skutečně co nejvíce omezené. Děkuji. Vielen Dank. Děkuji, pane komisaři Hane. Děkuji, Johanezi, za eh, tvůj úvod, eh, jak k politice sousedství, tak rozšíření. Nyní máme přibližně 35 minut na diskusi s panem komisařem a já se obracím na kolegy. Buďte struční a díky tomu můžeme dát slovo co největšímu počtu z vás. Začínáme zástupcem Evropského parlamentu kolik eh, v každém kolečku. Já si to vše budu zapisovat, je to na tobě. Dobrá, takže zkusíme eh, to takto eh, pojmout. Paní Šojice jako první. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři Háne, já vaše portfolio sleduji velice bedlivě a samozřejmě východní sousedství, ale jeho východní Evropu ještě víc a takzvaný západní Balkán. Naprosto s vámi souhlasím v tom, že musíme pečovat o tuto část eh, Evropy a nenechat je v tom očekávání na blíž jako Unie příliš dlouho. E, samozřejmě celý západní Balkán je důležitý. Můj hlavní zájem je ale v tuto chvíli o Bosnu Hercegovinu. Já sama jsem e, z Chorvatska a e, největší vnější hranice je mezi Chorvatskem a Bosnou a s Eh, Hercegovinou a Černou horou, další než eh, mezi Ruskem a Finskou, takže, Finskem, takže velmi důležitá. Eh, zmínil jste Rusko, Čínu, Turecko a některé další země, které zajímá tato část světa, to je pravda, ale já jsem si zároveň také jistá, že Evropská unie je teď e, přítomnější než kdy e, dříve a my musíme být velmi přítomní. Musíme se zapojovat v této části e, světa, pokud chceme, aby s námi byl na jedné lodi. Takže ten systematický přístup je nutný. Samozřejmě, že ho vezmeme v úvahu, vezmeme v úvahu všechna kritéria. Mám jeden dotaz. Já jsem zastáncem změny eh, způsobu hlasování v radě. Vy jste řekl, že všechny benchmarky musí být předmětem jednomyslného souhlasu Eh, to byl, tento, to otázka hlasování je vlastně prvním bodem na našem dnešním jednání. Eh, co si myslíte? Myslíte si, že některé země by měly mít možnost veta? Eh, byl by tady, byl by tady prostor pro kompromis? Jaký je váš názor na případnou změnu ve způsobu hlasování v Evropské radě? Protože já si myslím, že není poctivé aby tady prostě eh, existovaly určité eh, eh, země, které budou předkládat veto a podkopávat veškerý náš proces. Jaký na to máte názor? Děkuji, Dubravko Švico. A teď z národních parlamentů bych rád dal slovo panu Cingerisovi. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Hovoříme víceméně o tetéž záležitosti, když hovoříme o možnosti veto. Vy jste se zmínil o dvoustranných konfliktech ve svém úvodním projevu. Ono někdy Tedy vy jste řekl, že nejsme schopni přijmout mezi sebe země, které vězí v nějakých dvoustranných eh, konfliktu. Ale na Ukrajinu, pane komisaři, to nemůžete vztahovat, protože tam jde o obsazení území Ukrajiny jinou zemí. Třetí zemí, která k, jiné, eh, k Unii nepatří a hranice Ukrajiny s Ruskem tam byla spochybněna a byla překročena. A pak ještě máme i otázku anexe Krymu. Jde o kvalitu naší evropské solidarity. To je, o čem zde hovoříme. Například Nord Stream 2 a vztahy s Ruskem. A tam se zdá, že to má jakousi prioritu. Že když jde o um, plyn a o energie, tak tam nám Rusko nevadí. Ale pak eh, včera, předevčírem, když hovoříme o otázce Ukrajiny, o volbách, a Ukrajina se přece jen snaží krok po kroku přibližovat Evropské unii, mně není jasné, jak chceme koncipovat rozšíření na východě, když pak máme politickou opozici ze strany Ruska. Na Balkáně takováto výslovná opozice není, ale rozšíření na východ ve směru na Ukrajinu tam jasné je. Co tedy s tím, když to není rovnovážné? když se k Rusku chováme jinak, když se jedná o dodavatele energie, příkladem je Nord Stream 2, a jinak se k němu chováme, když atakuje, útočí na našeho spojence a zástánce našich hodnot. Děkuji kolego, jako další z Evropského parlamentu pan Picula. Thank you. Thank you. Děkuji, děkuji pane předsedo. Pane komisaři, je to vždy dobré setkávat se s vámi na půdě Evropského parlamentu eh, k diskuzi a teď eh, o to víc než předtím, protože naš eh, volební období, náš mandát jsou u konce a má otázka se týká tohoto. Už měsíce v zemích západního Balkánu se občané dost, vydávají do ulic a protestují. E, říká se tomu balkánské jaro dokonce už. Region je stále ještě e, rozbit, e, nejsou tam, není tam viditelná perspektiva, proto tisíce Balkánců odjíždí ze svých zemí a to nepochybně také má co dělat s renomé Evropské unie v regionu. Jak toto všechno vy vyhodnocujete? Jaké šance si myslíte, že Makedonie či Albánie eh, mají šance zahájit jednání o přistoupení po červnové Evropské radě? Bylo by to skutečně eh, víc než vítané, víc než vítaná změna, protože pro eh, samitu v Sofii byly velká, byla velká očekávání a ta se nějak rozplynula. Děkuji panu Piculovi a teď paní Sovku. Děkuji, pane předsedo eh, s Ruskem, Tureckem a Saudskou Arábií eh, vlastně má, jsou tady země, jsou to tři země, které jsou zakořeněny už teď hluboce do západní Eh, západní eh, Balkánu, Rusko a, Uni- eh, a Spojené státy mají také jasný názor. Jak to vidíte, že ty tři, ta tři společenství nejsou schopná vytvořit radu ministrů? Je to důležité pro tuto zemi, která je otevřena vlivům zvenku. A co bosenské tužby ohledně členství v NATO? a také Eh, jak to vidíte s kvótami pro vytvoření té rady ministrů. Já jsem byla v Bosně Hercegovině s eh, delegací EPP a všechny tři eh, komunity a jejich náboženští představitelé mají veliká očekávání a k tomu bych ráda vaší reakci. Děkuji. Na řadě je pan Tuskas z Řecka. Děkuji, pane předsedo. 2018 byl velmi pozitivní rok pro vztahy mezi Unií a západním Balkánem v neposlední řadě eh, z důvodu vytvoření strategie pro západní Balkán. Myslíme si, že tady vznikla e, nová možnost, e, nová etapa e, s dohodou z Paříže. Dnes je tady vlastně historická doba, protože před protože ve Skopě je na oficiální návštěvě Alexis Tsiprakis a jedná se o podepsání určitých dohod. Takže hlavní věc od teď dál je využít eh, toto načasování, tento moment eh, a posunout se eh, Eh, v té cestě eh, k členství v Unii. Nemělo by tam být nějaké černé, nějak eh, černé propadliště, neměli bychom nechat další vnější síly, aby vyvíjeli svůj tlak a svůj vliv v Evropské unii. Měli bychom se opřít do islámského radikalismu, který chce oslabit Evropu. Vy jste velmi správně poznamenal, že se chceme posunout dál s rozvojovým svými projekty e, s tímto způsobem, protože tak můžeme pomoci těmto lidem v této oblasti a zajistit, že bude méně z nich migrovat do dalších zemí na evropské půdě. Také je to opatření proti radikalismu, terorismu a jedná se i o vnitřní bezpečnost členských států. Samozřejmě v regionu jsou problémy e, v těchto posledních dnech jsme o určitých věcech slyšeli, došlo eh, k snaze albánských úřadů eh, vlastně demolovat budovy vytvořené eh, řeckou eh, menšinou v Albánii. To bylo zastaveno, ta, to rozhodnutí bylo zrušeno, takže my tady vnímáme eh, pozitivní výsledek z, toho červno, z té červnové rady a teď samozřejmě je zapotřebí Eh, řadu eh, opatření ze strany Albánie pro ochranu eh, vlastnictví řecké menšiny a pro zajištění dobrých sousedských vztahů. My jsme také přijali určité kroky pro vztahy mezi Srbskou a, Srbskem a Kosovem. Děkuji. Další je pan Kusru. Muchas gracias, presidente. Gracias, comisario. La mayoría de los... Děkuji, děkuji pane předsedo, pane komisaři. Většina komentátorů to vnímá tak, že e, evropská schopnost rozšířit se se zastavila. E, e, teď je doba krize, je to krize více strana a některé země se začaly tvářit chladněji na možnost rozšíření. Turecko a západní Balkán, no, eh, je otázkou, jak to vidí komise ohledně znovu nastavení, znovu zahájení těch rozhovorů o členství Turecko v řadě ohledů selhává, ale ale nemůžeme vyloučit, že se eh, Turecko jednou eh, přidruží. Začali jsme ten proces a asi není cesty zpět. A co se západního Balkánu týče, eh, tak Srbsko a Severní Makedonie se pokusili nastavit eh, nový režim s, Kosovou, eh, s Kosovem. Jsou to potenciální kandidáti, potřebují ekonomické reformy, samozřejmě potřebují eh, učinit řadu opatření, řadu kroků. Velmi často se dohadují. Vy jste také zmínil Severní Makedonii, Řecko, eh, včetně Španělska je tady stále do zemí, které Kosovo ještě neuznalo. A Srbsko jistě eh, nechce eh, se zbavit své svrchovanosti v řadě ohledů. A pak je tady náš vztah s Ruskem a to by bylo velké téma. A když se podíváme ještě jinam, tak Sýrie Eh, dovedete si představit, že se tam ta situace změní, eh, jak to vypadá vzhledem k Dajši. Děkuji, paní Biro z Rumunska. Eh, v rámci předsednictví Rady Rumunsko nadále podporuje rozšiřování v těch stanovených parametrech a bude se zejména zaměřovat na podporu státům, které vyjednávají eh, právě ve snaze o větší demokratizaci. Pokud jde o západní Balkán, to je oblast strategicky velmi důležitá pro Evropskou unii a my bychom si přáli, aby ten závazek byl dodržen, závazek přijatý v roce 2018, aby skutečně byly tedy ty dvě země eh, specificky tedy Severní Makedonie a Albánie vyzvány tedy k tomu, aby se připravili na vyjednávací proces. Pak je tady otázka i východního sousedství. To je také velmi důležitá priorita rumunského předsednictví. V tomto roce už uplynulo 10 let od okamžiku, kdy bylo spuštěno východní partnerství a před pěti lety byla uzavřena první asociační dohoda. Rumunsko také sleduje otázku Černého moře v rámci EU. Je tady odvětvová spolupráce v této oblasti, také se rozšiřují eh, další možnosti, například s Moldavskem, eh, Gruzí a Ukrajinou, což jsou důležité priority pro rumunské předsednictví EU v souvislosti také spolupráce s EAS Podporujeme také tedy otázky týkající se mezinárodního práva, multilaterální přístup a také tedy zvýšená odolnost EU. Ano, děkuji mnohokrát, vážení kolegové. Já bych chtěla nejprve poděkovat panu komisaři Kánovi za opravdu vynikající spolupráci, kterou jsme měli v tomto období. Každý měsíc jsme se opravdu měli možnost setkat a bylo to velice užitečné pro eh, budování této politiky. Existuje zde celá řada obav v oblasti těchto otázek, protože v podstatě máme otázku Severní Makedonie, tady už celá řada věcí se vyřešila, nicméně tady může chybět politická vůle skutečně zahájit jednání eh, týkající se přistoupení, skutečně už zahájit ten proces. Já si vzpomínám, že v roce 2003, když jsme se sešli v Soluni a skutečně jsme otevřeli tedy tu evropskou perspektivu západnímu Balkánu, tak nic nemůže být horšího, než když tedy se teď probudíme o pár let později a země západního Balkánu skutečně vynaložili velké úsilí, takže si znovu zopakujeme tento scénář po druhé protože máme problémy s, v rámci našich členských států a veřejné mínění je proti rozšiřování. A z tohoto důvodu bych se chtěla zeptat na to, jak vypadá současný stav vyjednávání mezi Ruskem a Běloruskem, protože tady jde skutečně o vytváření jaksi určité unie a já bych chtěla vědět, zda skutečně politické jaksi určité eh, řeči, které se mohou občas vést, že skutečně tady tedy hrozí toto nebezpečí a já bych chtěla vědět, jak vy vyhodnocujete tuto situaci. A pak bych se ještě chtěla vyjádřit, vyjádřit zde uspokojení, pokud jde o volby na Ukrajině, nejenom tedy ani tak pokud jde o kandidáty, ale spíše o to, že ty volby probíhaly spravedlivě, transparentně a demokraticky a že to je opravdu určitá lekce pro Rusko a myslím si, že Putin z toho zrovna šťastný není. Ano, děkuji mnohokrát paní Kaněte. Pokud budete chtít přestávku, eh, tak můžeme tedy Mm, pokračovat buď dál, nebo to zastaví pan Nemet, teď byl na seznamu. Ano, děkuji mnohokrát, Davide. Já bych chtěl pogratulovat panu Hánovi. V podstatě teď můžeme schrnout to, co se odehrálo v posledních letech jako komisař pro tuto velmi důležitou otázku. Podle mého názoru jste se opravdu zhostil úspěšně svého poslání, čili bych vám chtěl osobně pogratulovat. Za druhé, chtěl bych zdůraznit, že v podstatě tančit tango je nutné ve dvou a Evropská unie jakožto taková není schopna rozšíření a vlastní politiky sousedství a občas tedy v podstatě tady máme i určité podezíravá, podezíravé stanovisko vůči našim sousedům. A já bych se vás proto chtěl zeptat, pane Háne, jak to vidíte, jak v podstatě jsou eh, připraveni Evropané právě na rozšíření. Protože moje hlavní obava se v podstatě týká stanovisek některých eh, eh, levo-liberálních kruhů, které v podstatě samozřejmě hovoří o reformě. Potřebujeme reformovat eurozónu, potřebujeme reformovat vše a potom teprve můžeme zvažovat rozšiřování. Já myslím, že to je velmi nebezpečný přístup. Já jsem přesvědčený, že rozšíření je součástí reformy, že rozšíření je součástí řešení a pokud se pokusíme znovu e, rozšíření odsunout na pozdější dobu, pan Juncker navrhl, že v posledních pěti letech právě nebude rozšiřování a měl pravdu, ale v každém případě víme, jak negativní politické poselství e, to je. Čili pokud nejsme z to opravdu nějakým způsobem ukázat, jak tedy usilujeme o rozšiřování a sousedství, že skutečně tyto země vítáme, pak si myslím, že se ocitáme na velmi nebezpečné půdě. Čili to je má podstatná otázka na vás, pane Háne, jakým způsobem vy vlastně vnímáte nás samotné. Otázku jednoty a otázky v podstatě dohody v rámci EU, aby se právě ukončila ta práce, za kterou byste odpovědný. Ano, děkuji panu kolegovi Nemetovi. Teď pan Panion. Ano, děkuji mnohokrát. Jsem velmi ráda, že jsem si vás mohla vyslechnout. Já si myslím, že je to dnes velmi symbolické hovořit právě o západním Balkánu, protože, jak říkala kolegyně před chvílí, v podstatě jde opravdu o tu návštěvu v severní Makedonii. Je to první návštěva od velmi dlouhé doby a skutečně je to velmi důležitá událost v celém regionu a já bych chtěla skutečně jak si pogratulovat oba premiéry za možnost uskutečnit tuto návštěvu a toto setkání. A pokud jde o Albánii a Severní Makedonii, eh, výzva tedy k tomu, aby zahájili opravdu vyjednávání o přistoupení, je také uznání jejich úsilí. Pokud jde o Kosovo, já vím, že je to zásadní otázka týkající se vnitřních věcí, nicméně je to samozřejmě také otázka širšího politického rámce. Čili v podstatě jde i také o úlohu našich institucí, abychom skutečně zde zajistili i nějaké vyrovnání pro Kosovo. Tady jde v podstatě o to, že minulý eh, rok komise v podstatě řekla, že by se mohly tyto věci otevřít, ale zde panuje v Kosovu velká frustrace a já opravdu velmi lituji, že se nám nepodařilo v podstatě nějakým způsobem najít tedy cestu, jak nastavit správný režim pro Kosovo. Čili já bych v podstatě byla ráda, kdybyste nám mohli říci, zda se to objeví na samitu EU a zda tedy budoucí komise EU také bude mít nadále komisaře pro oblast rozšiřování. Ano, děkuji, pan Petera. Ano, děkuji mnohokrát. Toto je skutečně velmi speciální den. Hovoříme o Brexitu, což je rozvod, a hovoříme o rozšíření. A já jsem velmi rád, že kolegové z národních parlamentů jsou dnes s námi, protože mandát tohoto parlamentu a komisaře je zde podstatný. Já bych chtěl poděkovat panu Hánovi za jeho práci, zejména za jeho účast na řešení velmi složitých problémů První návštěva řeckého premiéra v Severní Makedonii je skutečně velmi dobrým znamením a my jsme opravdu eh, rádi, že zde také zazněla od komise už určitá jasnější pozice, pokud jde o zahájení vyjednávání. Už nemáme příliš mnoho času, už jsou zahájeny workshopy a to se opravdu týká celého regionu, protože ten může přispět k posilování stability a vyjednávání jsou nejlepším základem pro reformu. Pokud jde o Brexit, tady jsme také byli jednotní a doufám, že budeme stejně jednotní, až dojde tedy i na tu otázku evropské perspektivy pro eh, západní Balkán. Děkuji panu Peterlomi a teď pan Miro Kováč. Ano, děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři, za takto vysoce kvalitní zprávu kterou jste nám zde přednesl. Pouze bych rád eh, upřesnil, že samotné vyjednávání Chorvatska bylo pět let a osm měsíců. Ono to zabralo osm let, než Chorvatsko přistoupilo, ale eh, pět let, osm měsíců samotné vyjednávání. Máte stoprocentní pravdu. Nemůžeme připustit dovoz bilaterálních konfliktů. A ono to platí i pro Srbsko a pro Kosovo. A z toho plyne moje otázka na vás. Jak se osobně domníváte, to vypadá z možnosti výměny území mezi Srbskem a Kosovem. Připadá vám to reálné? A pak ještě krátká poznámka. Ono došlo k výměně území už v roce 88 mezi NDR a Berlínem. Tam, pokud k tomu máte nějaký postoj, tak bych si ho rovněž rád vyslechl. Je možné odložit tento konflikt už konečně k ledu tím, že se to vyřeší takto? Eh, ano, děkuji, milý pane Háne. Zbývá nám, nevím, tlumočení do 12.30 a já mám ještě šest řečníků ale zároveň bych rád dal slovo panu komisaři. Musím, že tady je dobré udělat přece jen konec mm, otázek a nechce se vyjádří pan komisař. Já tedy se vyjádřím stručně. Já neustále opakuji, že v zahraniční politice tam by se mělo dospět při nejmenším ke kvalifikované většině eh, při těch rozhodnutích, protože pokud potřebují, aby 27 států z 28 jako při nejmenším spolupracovalo, tak jde o to, že já potom chci, aby oni stáli za mnou a aby hovořili to tež, co já. A pak je třeba diferencovat v tom, jak půjdeme na přistoupení. K přistoupení je třeba při nejmenším 300 Ehm, rozhodnutí a ty musí být jednoznačné, jednosmyslné. A při nejmenším 68 z nich stoprocentně musí být eh, jednomyslné. A rovněž při nejmenším už to konečné rozhodnutí o tom, že někoho přijímáme jako člena, musí být jednomyslné, protože tam je fundamentální otázka zda chceme rozšířit své řady. S tím musí souhlasit každý. A pak ještě je otázka, zda přistoupit k vyjednávání na základě jednomyslnosti. To není jisté, ale u těch různých etap, těch kapitol, tam máme možnost se uchýlit k té kvalifikované většině. A můj tým tráví při nejmenším 25, případně třetinu času u toho rozšíření na jednom nebo dvou potenciálních členech tím, že se snažíme přesvědčit o určitém rozhodnutí většinu států, tak aby pak oni za námi stáli. Pak u těch bilaterálních eh, konfliktů, a zde eh, zazněl příklad Ukrajiny a rovněž i západního Balkánu. Já, když jsem hovořil o příkladech, tak eh, vysloveně jsem měla mysli západní Balkán, nikoli jiné situace. U toho Nord Streamu, tam je to rozhodnutí komise, že ze strategických důvodů sice nejsme příliš šťastní, jak to vypadá, nejsme z toho nadšení, ale všechna pravidla byla dodržena a zároveň zde hovoříme o pravomoci členských států a proto za předpokladu, že eh, po právní stránce to bude čisté, že jak mezinárodní, tak národní zákony byly dodrženy, tak tam nemůžeme mít žádné námitky. Pane Pikolo, když hovoříte o tom balkánském jaru, já bych vás varoval před tímto pojmem, protože ty demonstrace v Serbii, eh, v Srbsku, v Montenegru, v Albánii mají různé důvody a jsou motivovány vnitro politicky a jde spíše o vyjádření nespokojenosti s těmi aktéry v té které vládě, kteří tam v současné době jsou, ale jsou specifické pro každou zemi. Já tady žádného společného jmenovatele nevidím. Ještě jednou mohu zdůraznit v odpovědi na otázku několika kolegů, já jsem stoprocentně pro to, abychom vyjednávali jak se Severní Makedonii a rovněž, abychom už začali s přípravami i u Albánie. A i tam u všech těch, kteří jsou z toho nervózní, i z té myšlenky o započetí vyjednávání přivolám eh, pouze to, že příprava otevření první kapitoly i tak potrvá a pak stejně budeme muset mít jednomyslné rozhodnutí všech členských států k těm kritériím pro zahájení vyjednávání. A až tehdy budeme moči, moci s tím se do toho pustit ale tím, že už začneme pracovat na tom, tak dáváme našim partnerům jasný signál, vysíláme jasný signál, že se na nás mohou spolehnout, že i my dodržíme svou část toho slibu a že my jsme ti, kteří něco po nich sice požadují, ale zároveň pak i s něčím přijdou. A pouze my e, jsme e, těmi, kteří po nich něco chtějí. A pokud ale nebudeme rovněž i ze své strany ním nic nabízet, tak tam zapanuje obrovské e, zklamání a oni řeknou, snažili jsme se pro co? Pro nic. Tady je přece v našem mm, absolutním zájmu vyvážet stabilitu, abychom nedovezli nestabilitu tedy při nejmenším spustit ten postup. Bosna Hercegovina i o tom, i na to jste se tázali. Já jsem tam byl minulý týden. To je v tomto procesu jeden ze základních hráčů. Já doufám, že příští týden vydá komise stanovisko mm, a tím mu udělí status kandidátské země. To bude až ta další etapa, ale k tomu patří i to, že ta, která země je to si vytvořit vládu. Jak oni s tím naloží? My to za ně nevyřešíme my nebudeme eh, tou zdravotní sestrou, která jim bude vyměňovat pleny. Tady je přece takovým takovou známkou demokratické zralosti, že po určitém počtu měsíců přece jen ta vláda v té zemi vznikne. Vy, vyjednávání s Tureckem bylo zmrazeno a vše je té situaci přizpůsobeno. V první řadě nyní vyčkáme, jak se vyřeší demokratická situace a demokratické prostředí v Turecku. O to nám jde, abychom tam tu záležitost posílili. Pak Srbsko a vztahy s Ruskem. To bude jedno z témat u přístupového vyjednávání, tak aby každý partner konec konců si byl vědom, že jeho zahraniční politika by měla souznít s unijní zahraniční politikou. Pokud k tomu nedojde, tak se ta země nemůže stát naším členem pak Syrie. Tam jsme důslední i z pohledu zahraničně politického. I Rada ministrů hovoří o tom, že je třeba dosáhnout politického řešení. Bez politického řešení nemůžeme začít podporovat obnovu země, nemůžeme tam nic budovat potřebujeme i řešení problému zacházení a i osobní bezpečnosti majetku. Tedy jak například zacházet se jměním migrantů, kteří jsou v zahraničí, těch, kteří museli prchat před konfliktem. Nyní podle současných odhadů, pokud by se tito lidé vrátili, tak by je pravděpodobně Asadův režim zatkl a zároveň tito lidé byli silně poškozeni. A to vše musí být součástí politického řešení. A to teprve může být předpokladem úvah o dalším řešení. My se snažíme organizovat konference zatím tedy potenciálních dárců a jedná se rovněž o e, Libanon a Jordánii, ale i Turecko, které tam budeme pak muset podpořit. Sandra Kalněte tady odpovím následovně. Já se domnívám, že doufám, že dojde k rozhodnutí našich členských států v létě o tom, o čem, co přiklepnout a co nepřiklepnou, to bude takový test eh, toho, za čím si stojíme. A Bělorusko, tady to je jeden z příkladů zemí, kde um, dlouhé měsíce máme členský stát, který se neustále zasazuje o to, aby Bělorusko dosáhlo na tu vyšší etapu, že by se stalo partnerem pro vyjednávání. Tam bychom například si dokázali představit intenzivní vyjednávání, abychom Bělorusku dali šanci být neutrálnější a méně závislé. Nehovoříme vůbec o otázce toho, že by se například mohli stát členem, ale přece ta země by měla mít legitimní zájem se dlouhodobě, udržitelně um, vyprofilovat eh, tak, aby nemusela být závislá na tom, eh, kdo ji obklopuje. A my bychom i v tom mohli pomotnout, pomoci a to by bylo předpokladem pro další intenzivnější spolupráci. A otázka, pane Nemete, zda jsme připraveni na rozšíření. Tady se domnívám, musíme ve všech členských státech, sice různou měrou, ale ve všech musíme šířit osvětu, tak aby všichni občané správně pochopili, proč se chováme tak a ne jinak. V současné době jsou často um, lidé, kteří jsou odpovědní za to vyjednávání, už eh, jakýmsi způsobem zorientovaní, ale u řadových občanů to tak není. Eh, chápu, že prezident Macron hlavně hovoří o dalším vývoji uvnitř EU, abychom dokázali eh, postupovat soudržněji a zda rozhodovat eh, eh, jednomyslně, méně a tak dále. Já si myslím, že to vše musí jít Rusku ruku v ruce. My se musíme i utužovat eh, uvnitř pokud bych si řekl, ne, my si nejdříve tady vše vyřídíme doma a až pak začneme uvažovat o rozšíření, tak nám může uniknout to, co už, čeho už jsme tam dosáhli ve spolupráci s těmi e, sousedními zeměmi. A ty státy Balkánu, které nejsou zatím našimi členy, jsou obklopeny zeměmi, které našimi členy jsou tedy jde spíš eh, ani ne tak o rozšíření, ale spíš eh, o to, abychom tam byli úplní. No, Kosovo, já tady paní Fajon odpovím, eh, ano, doufám, že i Kosovci se zhostí zhostí, že i my se zhostíme té odpovědnosti, které se zhostili Kosované. Oni měli 94 předstupních podmínek, což není zanedbatelný počet. Mezi jinými vyřešení bilaterálních konfliktů. Oni to vše splnili, takže oni svým dílem už přispěli. A tady bych si dovolil k tomu dodat, že političtí odpovědní v Kosovu nadstranicky se angažovali, aby zajistili, aby Kosovan, v Kosov, kosovští občané v Evropě nepodávali nepotřebné a nezdůvodněné žádosti o azyl. I to k tomu patří, že se počet žadatelů z této země neustále snižuje. Pak eh, ta teritoriální výměna v kontextu jednání Bělehradu s Prištinou. Tady se domnívám, že bychom je měli nechat dále vyjednávat. Eh, například dohoda o názvu mezi eh, Severní Makedonii a Řeckem má 40 stránek a já nevycházím z toho, že by jakákoliv dohoda mezi Bělehradem a Prištinou mohla mít pouhých 40 stránek. To tam budou stovky stránek, doufám, že i případné územní dohody toho budou součástí a já opakuji vždy tež, totiž cokoliv bude dohodnuto, musí vést k všeobecné spokojenosti v regionu. Musí být udržitelné. A my pak uh, rovněž musíme být schopni akceptovat to, co bylo dohodnuto. A pokud tyto parametry tam budou splněny, a já se doufám, že jsou reálné, tak to povede k úspěchu. Děkuji. Děkuji, Johannesi. Máme 12 hodin 35 minut. Tlumočení máme už na pouhých eh, několik krátkých minut. Já tady panu komisaři děkuji za to, jak jste zde pohovořil o sousedství, o rozšíření a děkuji vám. Tím jsme dospěli ke konci našeho zasedání. Oběd se nyní bude konat eh, v jídelně předsedy. Eh, Skvělé místo. A uh, ujezděři vás sem odvedou. Nyní zároveň uzavírám poslední zasedání výboru pro zahraniční záležitosti v tomto volebním období a chci poděkovat kolegům národních parlamentů, že mezi nás přijeli, že se takto aktivně účastnili eh, našeho programu a doufám ve spolupráci i v budoucnu a tímto je naše zasedání uzavřeno.